Colleghi, dobbiamo iniziare. Milé kolegyně, milí kolegové, já si myslím, že bychom už měli začít. Takže nejprve bych vás chtěl upozornit na změnu v našem programu na prozbu pana Tarabely přesunujeme hlasování eh, tak, abychom mohli ještě probrat a vypracovat pozměňovací návrhy. Pan Sikorsky a ještě jeden kolega nejsou schopni přijít zítra a proto tedy přeneseme nebo přesuneme všechna hlasování na 25. březen 2013. Takže návrh pořadu jednání byl, byl odpovídajícím způsobem změněn Zítra začíná zasedání výboru v 11, ale koordinátoři už v 10. Má někdo ještě nějaké další připomínky? Pokud tomu tak není, tak předpokládám, že to můžeme takto schválit. A nejprve bych u nás chtěl srdečně přivítat pana komisaře Barniera, který je odpovědný za vnitřní trh a služby a regulaci vnitř finančních problémů v oblasti komodit. On nám přednese tedy své Eh, názory na téma regulace finančních produktů v oblasti komodit a obchodních postupech potravinovém řetězci. Také s ohledem na zelenou knihu na téma nekalé obchodní praktiky. Velice mě těší, že vás tady mohu uvítat. Nemáme příliš mnoho času. Pan komisař musí kvůli kyperské krizi už v 16 hodin odejít a proto prosím, aby se tedy kolegové, kteří se budou chtít přihlásit, to slovo přihlásili hned. Prosím, Michel, máš slovo. Děkuji ti mnohokrát, milý Paolo. Jsem velice rád, že se tady mohu eh, setkat eh, s člověkem, s kterým jsem velice dobře spolupracoval. Nejprve bych chtěl uvítat všechny členy výboru. Výbor je příslušný pro nejdůležitější eh, a nejstarší politiku, která je v Evropské unii a leží mi velice na srdci. Dámy a pánové, my očekáváme také skutečně intenzivní pracovní týden, v němž Evropský parlament eh, bude eh, reagovat na eh, vaše témata a představí nový model zemědělské politiky a politiky pro výživu. Teď se jedná především o služby a vnitřní trh, ale jak už bylo řečeno, byl jsem také ministrem zemědělství a vidím, jak je důležitá transparentnost, jak je důležitá schopnost vysledovat výsledky, jak je důležitá udržitelnost. Pokud je o mne, dámy a pánové, já si myslím, že tento evropský model musí být zvláště posílen vůči trhu. Jako hlavní cíl nebo požadavek si musíme stanovit to, co jsem právě před chvíli vysvětlil vůči tedy trhu, ale vůči také zneužívání trhu, ke kterým někdy dochází. První nástroj, pomocí kterého musíme posílit eh, zemědělsko-potravinářský eh, model, je ten, že musíme vytvořit odolnější ehm, odvětví vůči krizi, vůči nestálosti. A jedná se právě o nástroje řízení krize, vytvoření organizací producentů, dále jde o nástroje regulace zaměřené na určitý typ produkce. To, co říkám, říkám stejně vám jako kolegům v rámci komise, například Dačinu Čolosovi a dalším. Posílení zemědělského modelu ovšem také znamená, že v rámci celého zemědělského potravinářského řetězce musíme usilovat o spravedlnost a transparentnost. A to se týká celého odvětví. Také musíme regulovat eh, spekulaci na finančních trzích. Ta vede k tomu, jak už jsme zaznamenali za poslední roky, že se zvyšuje volatilita, nestálost cen surovin. Chtěla jsem říci několik slov k těmto dvěma tématům, jak mne vyzval eh, pa, pan Paolo do Castro, tedy k eh, potravinářskému řetězci a poté k finanční regulaci. Dámy a pánové, jistě víte, že byla představena zelená kniha o eh, nekalých obchodních postupech v eh, potravinářském i nepotravinářském řetězci. To bylo přijato, ta kniha byla přijata 31. ledna a po zelené knize zahajujeme velkou debatu, která se bude týkat právě fenoménu nekalých obchodních postupů. To je fenomén, který existuje například z toho důvodu, že neexistuje eh, písemná smlouva nebo dochází k retroaktivním pozměňováním smluv a to vede k zneužívání obchodních vztahů. Já dobře vím, stejně jako vy, že mnohé oběti těchto nekalých postupů jsou většinou na konci celého řetězce. Jsou to producenti, kteří jsou potom méně chráněni a méně odměňováni. Ta konzultace musí vést k tomu, že zemědělský, zemědělské odvětví e, představí svůj model vyřešení tohoto problému nekalých obchodních postupů. A to se týká také e, vztahů s distributory a s zprostředkovateli na burze a také s těmi, kteří se zabývají, zabývají zpracováním. Jistě víte, že Zelená kniha byla výsledkem práce e, fora na vysoké úrovni. Toho se účastníme já, e, pan Borg, pan Tajany a Čolos. Jde o forum vytvořené v roce 2010 a v rámci něho byla navržena definice toho, co by měly znamenat spravedlivé vztahy – my jsme v rámci této skupiny uznali závažnost eh, tohoto fenoménu nekalých obchodních postupů. Snažili jsme se identifikovat eh, ty správné i mm, nesprávné postupy a v rámci fóra jsme vytvářeli mechanismus autoregulace. Jistě víte, že zástupci zemědělského sektoru eh, nechtěli podpořit tento mechanismus autoregulace. Stále tomu ještě příliš nedůvěřují. Přesto ale na fóru padla dohoda, dohodli jsme se o částečném provádění tohoto mechanismu. A já doufám, že nakonec v nadcházejících měsících a týdnech se všichni zúčastnění na tomto modelu shodnou. Já osobně se domnívám, že musíme během určité rozumné lhůty dát eh, šanci této myšlence přirozené regulace, tedy něčeho, co nebudeme vnucovat. Já to říkám vám a říkal jsem to také velkým distributorům a dalším zúčastněným stranám potravinářského řetězce i těm, kteří stojí mimo tento řetězec. Já také stále říkám, že máme určitou odpovědnost, konkrétně bankovní regulace. Musíme banky vyzvat k tomu, aby se snažili zlepšit um, své praktiky poskytované služby zákazníkům. Jde o zlepšení transparentnosti, mobility a bankovních účtů. A pokud po určité lhůtě nebudou zaznamenány výsledky nebo zlepšení, já v kolegiu navrhnu předložení legislativních aktů. Zatím tato fáze ještě nenastala a prozatím bych si přál postupovat eh, tímto způsobem, dát tedy šanci sektoru, ale zároveň budeme jasně vysílat následující signál. Pokud tyto postupy založené na smlouvách, ne na legislativě, nebudou fungovat v rámci stanové lehuty, budeme jednat, budeme vytvářet legislativu. Tak, jak si to mnozí přejí, jak jistě víte. To jsou tedy dva různé způsoby. Jednak ten mechanismus autoregulace, který se dá ještě zlepšit, a na druhé straně potom eh, konzultace navazující na zelenou knihu a bude také provedena, provedeno posouzení dopadů, což podle mého názoru povede k vytvoření efektivního rámci. To tedy byla první otázka. Můžete klást eh, dotazy, pokud nějaké máte. Další oblast se týká regulace trhu se surovinami. V rámci dokumentu, který vám byl rozeslán nebo rozdán, dámy a pánové, máte moji oblíbenou tabulku, která se týká finanční regulace. Je tam uvedeno to, co jsem eh, dělal v posledních tři letech s radou i s parlamentem. Je tam asi 35 různých právních aktů, Jednak jsou to akty, které um, po nás žádali příslušníci G20 na začátku krize. Dále jsou tam uvedeny akty, legislativní akty, které usilují o vytvoření uh, jednotného trhu s finančními službami. V tomto rámci tedy existují určité nástroje a já navrhuji jejich využívání, tak abychom um, se mohli lépe potýkat s nestálostí transakcí na trhu se surovinami ať už jde o energie nebo potraviny. A tímto způsobem také budeme moci bojovat proti spekulaci, která má velké dopady. Já vás jako parlament nebo spolupracovníky upozorňuji na tuto agendu. Tam, je ukázán, tam se ukazuje, že Evropa v této souvislosti jedná, dosahuje pokroku a daří se nám to také díky mm, spolupráci s vámi, evropskými parlamenty a koordinátory, kteří se účastní této práce. Nebudu trvat mm, nebo podrobně vysvětlovat dopady nestálosti, volatility cen na trhu se surovinami. Pouze se o této otázce stručně zmíním. Mám zde konkrétní číslo od roku 2008, kdy nastala krize, objem finančních aktiv, které přímo souvisí s komoditami, se zvýšil na 400 miliard, a to v roce 2012. Můžeme říci, že vývoj cen na komoditních trzích je stále více navázán na vývoj um, situace na burzách. Proč bychom s těmito trhy měli nakládat zvlášť. Jsou to trhy, které existují zvlášť a nesmíme zapomínat na to, že jsou to odlišné burzy. Odlišují se tím, že se týkají velice důležité činnosti um, produkce potravin, souvisí s tím také životní úroveň a stabilita určitého počtu zemí, konkrétně těch nejz, nejzranitelnějších. Jistě víte, že Velké výkyvy v kurzech mohou negativně ovlivnit růst, ale kromě toho to může vést k opravdové destabilizaci. A to se ani nezmiňují o rizicích hladomoru nebo velkého nedostatku. Já toto nebudu opakovat, protože mm, už jsem o tom hovořil předtím, než, než jsem se stal komisařem před třemi lety, když jsem byl minister, ministerem zemědělství eh, ve své zemi. Já jsem se tedy rozhodl, že budu jednat a to konkrétně prostřednictvím nástrojů, které máme k dispozici. Je to v té tabulce, která vám byla rozdána. Já se o tom nyní stručně zmíním. První nástroj je tzv. EMIR. Je to text, který přijal parlament nedávno. Budete se také vyjadřovat k technickým standardům a vstupuje eh, v účinnost tento rok. Je to dokument, který se týká finančních derivátů a já bych chtěl připomenout, dámy a pánové, že transakce eh, na světové úrovni s deriváty dosahují úrovně 600 milionů miliard dolarů. 80 eh, těchto transakcí se týkají eh, transakcí přes přepážku OTC a my tedy přesně nevíme, kdo tam má jakou úlohu. V rámci těchto transakcí také probíhají transakce um, s komoditami, konkrétně s potravinami. Z toho důvodu je tento text Emir tak důležitý. Uvádí se zde, že bude vytvořena centralizovaná databáze, kde budou informace o jednotlivých eh, aktérech, kteří obchodují s ehm, komoditami, dále tam budou rejstříky a pomocí nich zajistíme lepší transparentnost. Na základě tohoto nařízení se také zavádí eh, povinnost centralizované kompenzace pro deriváty. Je to tedy povinnost týkající se standardizovaných derivátů. Dále je tam zakotvena povinnost eh, další povinnosti, které se týkají těch nestandardizovaných derivátů. To je tedy první krok emír a abych byl spravedlivý, musím také poznamenat, že se jedná o e, nařízení přijaté na úrovni G20 a naši partneři z G20, konkrétně Spojené státy, kteří jsou hlavním partnerem, mají e, povinnost jednat podobným způsobem paralelně. Druhým nástrojem je MIFID. O MIFIDu se stále ještě v parlamentu hovoří, stejně tak na radě. A tato nová směrnice týkající se trhu s um, finančními nástroji si stanovuje jako cíl regulovat to, co zatím ještě regulováno nebylo a co případně mohlo unikat. Unikat podle platného textu MIF, tam, kde MIF um, některé oblasti ještě nereguloval, kde něco mohlo utéct. Tady se to snažíme tedy zakotvit uh, do té směrnice MIFI. Týká se to také surovin, a jdeme nad rámec eh, pouhého zajištění obchodní činnosti, obchodních aktivit. Doufám, že tento text bude z definitivní platnosti schválen během eh, irského předsednictví a to také díky vaší spolupráci. Třetí eh, osa, třetí oblast se týká posílení vazeb mezi dohledem nad finančními trhy i nad fyzickými trhy. Tady je nutné mít k dispozici kompletní informace, tak aby regulátoři mohli odvádět svoji práci. Jde tedy o um, spolupráci regulátorů různých fyzických nebo finančních trhů. Toto je přístup, který provádíme v rámci třetího nástroje. Jde o směrnici, která se týká zneužívání trhu, ta se stále ještě přeskoumává a zatím již platí pro oblast elektřiny a zemního, eh, zemního plynu. Nyní by se měla vztahovat také na e, trhy s komoditami a přemýšlíme o možnosti zhromažďovat a šířit informace v této oblasti. Dále čtvrtý nástroj. Zde jde o posílení nástrojů dohledu. Tady také navrhujeme revizi směrnice. Bo revizi směrnice MIF by také mohla zajistit jistý pokrok, a to za koordinace Evropského eh, úřadu pro, pro eh, finanční trhy ESMA. Navrhujeme, aby příslušné orgány sledovaly vývoj situace s deriváty komodit a v případě nutnosti kdykoliv zasáhly. Já jsem také navrhoval konkrétně, a myslím, že to parlament mm, podpoří, omezení, takzvané omezení pozic, čím se snažíme vyhnout eh, vytváření monopolních pozic na těch nejcitlivějších odvětvích, nebo také v případě narušení trhu. To je tedy čtvrtý nástroj, kterou se snažíme dosáhnout prostřednictvím směrnice MIF. Jde tedy o to omezení pozic, které již existuje v jiných oblastech. A poslední eh, osa, zneužívání trhu. Tady dojde k revizi zmiňované směrnice o zneužívání trhu. Ještě jednou opakuji, že se o tom stále jedná a my navrhujeme zakotvit zde také zneužívání trhu v případě um, derivátů s komoditami. Pokud dojde k nějakým zneužívajícím um, praktikám nebo nekalým praktikám, chceme, aby to bylo pokryto evropskými předpisy. Sem spadá, dámy a pánové, také jedno téma, které se jeví jako velmi rizikové. Nicméně na začátku krize se to nepodařilo identifikovat a konkrétně jde o manipulace s indexy s burzovními indexy. Konkrétně mám na mysli Libor. Velmi mne překvapilo, že nikdo nebo téměř nikdo nebyl schopen um, identifikovat toto riziko související s manipulací burzovních indexů. To se tedy týká bankovního sektoru. A v rámci našich útvarů vlastně žádný expert v žádné fázi neupozornil na toto riziko. Když došlo k velice závažné manipulaci tohoto typu eh, s indexem Libor, jsme pochopili, jaké riziko hrozí a já v současné době na této otázce pracuji. Chtěl bych připomenout, že v agendě, kterou máte před sebou v té tabulce, a ještě se nedostáváme ke konci, i když o některých částech se již hlasovalo, Tedy v rámci této agendy žádný finanční aktér, žádný finanční produkt ani finanční odvětví neunikne veřejné regulaci. Nikdo již nebude moci uniknout. A to se samozřejmě týká také zmiňovaných burzovních indexů. Já si myslím, že ty jsou užitečné. Domnívám se, že banky se i nadále musí této otázky účastnit, musí mít povinnost se účastnit. Ovšem, musí postupovat transparentně, musí zveřejňovat eh, použitá čísla, musí prostě postupovat eh, správně, rozhodně lépe, než postupovali v minulosti. To je tedy vše k eh, té významné kapitole finanční regulace, což souvisí s tím, že komoditní trhy stále více závisí na finančních trzích. Chtěl bych ještě jednou poděkovat za to, že jste mi dali příležitost vyjádřit se v rámci vašeho výboru k této otázce. Děkuji. Grazie, davvero. Děkuji, děkuji mnohokrát Micheli. Máme velkou důvěru ve vaši kompetentnost a dnes jste nám eh, uvedl, kolik práce jste již odvedl v tomto ohledu a jste také dobře obeznámen eh, s zemědělským odvětvím, protože po léta jste byl ministrem zemědělství eh, ve vaší zemi. Komise se určitě otázkám volatility cen a tak dále bude věnovat. Je to velmi palčivé téma tváří v tvář spekulacím z deriváty. Děkuji ještě jednou jednou srdečně. A nyní bych rád udělil slovo kolegyním a kolegům a myslím, že hovořím jménem všech kolegů, jestliže zprostředkují eh, naše srdečné pozdravy kolegovi Jorgosi Papastamkosovi. Doufám, že se brzy uzdraví a eh, bude zase mezi námi. Pan komisař nás musí v 16 hodin opustit a na seznamu mám ještě celou eh, řadu přihlášených a proto maximálně, maximální časový limit pro každého budou dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu komisaři chci vás přivítat v rámci našeho výboru. Jsem velice ráda, že jste se dostavil. Je to podle mne velice důležité, a to zvláště z toho důvodu, že jste zmiňoval dvě velice důležité otázky. Ty jsou tedy velmi důležité pro náš výbor. Nemáme zase tolik času, takže se zmíním pouze o tom eh, prvním bodu, což je potravinový řetězec. Vy jste říkal, máte pravdu, že společná zemědělská politika musí být posílená a musí být také posílen celý ten potravinářský řetězec. Potravinový řetězec, to je pravda, s tím souhlasím, protože pokud v rámci reformy společné zemědělské politiky nebude ehm, výnos správně rozdělen v rámci celého toho řetězce, povede to k tomu, že utrpí nejvíce zemědělci. Parlament eh, v únoru 2012 přijal usnesení, v rámci kterého se uvádí, že je naléhavé přímo co nejdříve vhodné postupy v rámci tohoto tématu. Nicméně je stanovena určitá lhůta, po již uplynutí bude nutné eh, vydat legislativní akt. My Stále čekáme, čekali jsme do července, protože červenec byl stanoven jako měsíc, kdy fórum na vysoké úrovni mělo představit své závěry. Poté jsme čekali do listopadu prosince a došlo k tomu, že Kopa Kogeka eh, z této dohody vystoupila. A já si myslím, že dohoda, již se neúčastní zemědělci, není skutečná dohoda. Poté komise představila zelenou knihu, a čekáme na sdělení. Já všem musím říci upřímně, že jsem tím trochu zklamána. Vy jste dnes hovořil o rozumně nastavené lhůtě, v rámci které chcete mm, dát šanci autoregulaci, smlouvám. Nicméně, kolik let už čekáme? Já myslím, že čtyři roky už čekáme a podle mého názoru nastal čas. Myslím, že bychom měli zvážit vytvoření nějakého minimálního legislativního aktu. A zároveň vytvořit um, dokument o osvědčených nebo dobrých postupech. Oba ty přístupy jsou důležité. Já myslím, že zaměřovat se pouze na samoregulaci a ty vhodné postupy, tady už čekáme příliš dlouho, že to nestačí. Děkuji. Ten e poi... Michel Danten a poté Elizabeth Jegle. Děkuji. Pane komisaři, vy hovoříte nějakou dobu po hlasování na plenárním zasedání, které se týkalo reformy společné zemědělské politiky. Jak jste ale říkal, váš příspěvek plně spadá mm, do činnosti nebo práce, kterou se zabýváme. Já myslím, že nástr- staré nástroje společné zemědělské politiky pro řízení e, současných trhů nestačí. Říkal jste, že kontext se změnil a my nyní musíme oslovovat vytvoření nových nástrojů a nového kontextu. Také jste vysvětloval rozhodnutí Vy jste o tom hovořila, mohl byste to ještě doplnit? Mohl byste nám říci, jak eh, tomu je v jiných částech světa u této otázky, protože my jsme pochopili, že pokud eh, Evropa splní zadání G20, ke kterému došlo během francouzského předsednictví, regulace bude fungovat pouze za předpokladu, že i velké trhy, ostatní velké trhy se spojí a vytvoří nástroje, které budou podobné povahy. Takže parlament by velice zajímalo také to, co se děje v ostatních částech světa. Děkuji. Grazie poi Děkuji Micheli, Elizabeth a poté Mark Tarabella. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři, srdečně vás vítám v našem výboru. Vy jste velice dobře po našem hlasování minulý týden řekl několik slov o agrární politice. Hovořil jste o transparentnosti, udržitelnosti a také o možnosti vysledovat původ věcí. A já se vás ptám, jakožto komisaře pro vnitřní trh, my jsme také součástí vnitřního trhu v posledním důsledku. Co bychom mohli udělat lépe, pokud jde o transparentnost a vysledovatelnost? Když se podíváme například na situaci s koňským masem v celé Evropě, když se podíváme na tu aktuální situaci, eh, jak je zatížena eh, maso drůbeže, antibiotiky a z jednoho členského státu se dostává toto maso do eh, Německa. Jak bychom mohli vysledovat původ těchto cest a jak bychom to mohli udělat transparentně? vnější. Velice mě těší, že jste se pozitivně vyjádřil o výrobcích a jejich organizacích a že tady také máme určitou regulaci v oblasti agrární politice. A teď moje otázka. Tady nemůžeme mít totální svobodu, totální liberalizaci. Je tady třeba myslet také na tržní hospodářství na evropském vnitřním trhu, který má určitá pravidla. Takže já bych to chtěla vědět, jak se na to dívá komisař pro vnitřní trh. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Tarabele, potom paní Lebrun. Pane komisaři, já se zaměřím pouze na jednu otázku, a sice na spekulaci. Já jsem si přečetl uh, váš dokument, hovořil, hovořilo se tam o tom, uh, jak zajistíme uživení planety v budoucnu. Arpizeny také v této oblasti něco napsal. Nicméně vyvstává pouze jedna otázka. Jsou potraviny ehm, stejné komodity jako ostatní? Já vím, že jsou předmětem bilaterálních dohod a dohod ehm, VTO, ale když si vzpomenete na rok 2010, cena obilnin se téměř eh, zvýšila na ehm, dvojnásobek a to z toho důvodu, že v Rusku došlo k mm, požárům. Zvýšilo se to ze 130 eur na 260 eur, na, dvojnás, na dvojnásobek tedy. A to vedlo k tomu, že, se, že narostla také spekulace. Ve stejný rok, v roce 2010, se na e, finančních trzích 50krát vyměnilo obilí, které bylo na planetě vypěstováno. A když jste hovořil e, o G20, já si myslím, že tady nejdeme správným směrem. Stačí to? Já myslím, neměl bychom prostě zakázat eh, takovéto postupy. Neměli bychom prostě přikázat, že pokud někdo nakoupí 100 tisíc tun obilí, musí ho také někde vyzvednout, opravdu se tím zabývat, tak abychom zakázali čistou eh, spekulaci. Protože pokud si koupíte obil, obilí za nějakou cenu a prodáte to potom za eh, dvojnásobek, je to vlastně na úkor zbytku populace. My víme, co se stalo eh, během krize a já si myslím, že bychom se měli opravdu ubírat tímto směrem. Jste eh, v rámci kolegia neochotný nebo ochotní ubírat se takovouto cestou? Já samozřejmě mm, vím, že někteří vaši kolegové jsou asi méně otevření takovému postupu, ale mě by zajímalo, zda v rámci kolegia mm, by byl někdo neochoten podpořit to otázku, takovou, takovýto přístup, zákaz spekulace s potravinami. Děkuji. Mark. Děkuji, Marko A nyní má slovo paní Lebrun a poté paní Gerling. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, jsme velice rádi, že jste s námi na zasedání výboru. Jsme eh, velice si toho ceníme, ale zároveň toho nechceme zneužívat. Otázky, které padly, nebo otázky, které zmíním, um, jsou dvě, jedna přesnější, jedna obecnější. Jednak mi jde o legislativní akty, které by podle vás mohly být vytvořeny, tedy poté, co um, se zjistí, že se, nepo, že se situace nevyřešila bez legislativního aktu. A za druhé, druhá otázka, obecnější, Jakou máte vizi eh, zemědělství v budoucnu? Ta otázka možná zní trochu naivně, protože je příliš obecná, ale ve skutečnosti si myslím, že taková otázka by měla padnout. Tím, že odpovíte na tuto otázku, totiž také odpovíte na otázku, která se týká budoucnosti Evropy. Myslíte si, že budeme mít dostatek nástrojů? Myslíte si, že budeme mít dostatek sil k tomu, abychom mohli bojovat um, proti neregulovanému zemědělství? To totiž eh, každodenně negativně Evropu ovlivňuje a já si myslím, že ehm, budeme dostateč, mm, nebo ptám se, budeme dostatečně silní na to, abychom se nestali subdodavateli ehm, Číny, Indie a dalších. Děkuji paní Gerling, poté Martin Osli. Děkuji, pane komisaři to opatření, které eh, navrhujete v rámci obchodování a, a nařízení o de- derivátech, je samozřejmě ne- velmi důležité. A moje otázka navazuje na otázku pana Dantna. A sice souhlasíte s tím, že je nezbytně nutné, abychom eh, k regulaci eh, trhu přistupovali globálně? A, a abych, aby to bylo také schváleno G20, abychom měli pružný eh, systém eh, řízení a aby bylo zaručeno, že eh, lze zasahovat kdykoliv. A nebo se domníváte, že bychom měli mít spíše rigidnější ex ante mechanismus, který by nebyl až tak pružný? Děkuji, Martin Osling a poté paní Aňo. Děkuji, pane komisaři, za váš eh, příchod. Otázka spekulací s potravinami je něco, co je eh, velmi politicky diskutováno. Má komise eh, čísla o výši cenového nárůstu vlivem spekulací? To je stále ještě sporná otázka. Existuje v konečném důsledku možnost virtuální obchodování s potravinami vůbec podvázat. Můžeme tady vytvořit rámec, ale pan Tarabela toho již dotkl. 50krát tolik se obchoduje ve srovnání s tím, kolik je obilí na trhu. Takže se musíme tázat, zda vůbec existuje možnost to čistě technicky eh, jak si podvázat nebo omezit. Eh, příkladem je eh, fond z roku 2003, vytvořen společností Goldman Sachs a e, Deutsche Bank, kde e, e, v jednom fondu je nabízeno několik komodit a ten fond narostl na 317 miliard. Obsaženy jsou tam potraviny i ropa. Takže lze vůbec zasahovat. Transparentnost je dobrá věc, ale to neznamená ještě nutně, že lze i situaci regulovat. A pak ještě další otázka když se EU rozhodne pro regulaci trhu a ostatní s tím souhlasit nebudou. E, bude pak Evropská unie jednat i e, e, samostatně, jako například v otázce daně z finančních transakcí a bude jednat i proti odporu těch ostatních? Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Anjo a pak pan místo předseda. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zajímalo by mě, zdali eh, eh, se hodláte zmínit i o konině, to jste v úvodu neučinil, navzdory tomu, že jste hovořil o zpětné sledovatelnosti a kvalitě. My v Británii se cítíme být ponecháni na holičkách a sice nařízením EU o zpětné sledovatelnosti. Domníváme se, že bychom to sami zvládli lépe. Eh, Martin Hausling a Mark Tarabella tady hovořili o obchodování obchodování s deriváty a e, futures. To je skutečně něco e, nezbytně důležitého a prokáže to e, teprve čas. Já se domnívám, že toto obchodování funguje. Proč probíhají spekulace? Protože lidé se domnívají, že bude nedostatek a neexistuje lepší podnět více produkovat, než to, že víte, že ceny budou narůstat. Já se domnívám, že Eh, chybám dochází, ale eh, samoregulace je ta eh, nejlepší i na straně konečných uživatelů a producentů. Podívejte, podívejte se například na obchodování s bramborami a podobně. Já mm, jsem zneklidněn, že tato řešení budou obdobná jako řešení nedávno na Kypru, kde řešení zachránit eur je uvalit vysoké úroky a daně na vklady jednotlivců. To je skutečně zneklidňující. Děkuji. Nyní má slovo pan Věsky. V wielu obšarách. Pamětáme pana spodívání s komisarzem. Já bych e, se chtěl e, zmínit e, o oblasti rozvoje venkova a také o politice soudržnosti, která už nevychází z problematiky eh, eh, krajiny a venkova a nabízí odpovídající řešení. Dále otázka regulovat eh, zemědělství a zemědělské produkty na globálních trzích. My působíme na evropských trzích, to je velmi důležité. Dalším krokem je jít na globální trhy. Co to znamená z hlediska VTO, z hlediska finančních trhů? pokud nebudeme dost opatrní, tak na globální úrovni bude přemíra spekulací. A pak tady máme problematiku kvality, norem, obchodování. A je tady problematika jednotných cen. Některé státy ale e, e, narušují e, trhy a hospodářskou soutěž. To znamená, že někdo bude poraženým nebo bude prohrávat. Budeme-li pokračovat v této obtížné situaci, tak vzniknou problémy a ty trhy narušíme nebo zcela zkreslíme. Jakmile jedna země začne vykazovat ztráty, tak nakazí další zemi a ta další a vlastně poražení budeme všichni. Podívejte se, co se děje v oblasti kvality. A jak eh, bychom to mohli implementovat v rámci naší obchodní politiky se třetími zeměmi, v rámci krátkodobé politiky, pokud se nám eh, nepodaří kooperovat, pak eh, zažijeme asi se všichni negativní důsledky. Děkuji. Nyní má slovo George Lyon. Uh, thank you, uh, President, uh, Commissioner. Děkuji. Uh, pane komisaři, Velice vás vítáme um, na dnešním zasedání výboru, stejně tak váš proslov. Já bych rád, abyste se vyjádřil ke třem věcem. Jednak jde o oblast zlepšení fungování potravinového řetězce. Možná jste si vědom toho, že ve Spojeném království jsme nedávno eh, vytvořili soud pro oblast eh, zemědělsko-potravinářské oblasti. Byla jmenována soudkyně a ta má v rámci pravomocí možnost zasáhnout v případě, že dojde k nějakému zneužití, k nekalým postupům. Soudkyně má také v právu, má právo stanovovat pokuty v případě, že dojde k zneužití pozice na trhu. A já jsem se chtěl zeptat, zda, si myslí, zda jste si vědom této skutečnosti a zda podle vás je to model, který by měl být šířen v rámci celé EU a řešit eh, jeho prostřednictvím problémy, které se um, objevují. Já vím, že se tak dá řešit eh, celá řada situací. Druhá otázka se týká spekulací s, s zemědělskými komoditami. Měl bych, měli bychom mít na paměti to, že mno, mnozí Zemědělci v rámci EU ve Spojeném království používají tyto trhy k zajištění budoucí volatility cen na trhu a musíme tedy zajistit, abychom s dítětem, abychom se vaničko nevylili také dítě, pokud budeme tedy regulovat a vydávat legislativní akt. Podle mne klíčová otázka tady je následující. Vytváří spekulace a obchodování opravdu um, tu volatilitu, nestálost, nebo je tomu naopak? Já vím, že komise se toto otázkou hodně zabývala. Věnovali jste se otázce volatility v roce 2009 a podle mého názoru se to spíše týkalo trhu a vazby na ceny energetiky a obilovin. To potom ovlivňovalo um, trhy s komoditami protože ano. se více obchodovalo s energiemi než s potravinami. O tom jsem se chtěl pouze zmínit eh, a říci, zda volatilitu opravdu vytváří obchodování na trhu, nebo se mm, to přehání, když se o tom hovoří. A nakonec vy jste se zmiňoval o tom, že ESMA by měla mít možnost eh, regulovat trhy s komoditami a já se ptám, zda máte opravdu nějaké důkazy, na jejich základě tvrdíte, že došlo ke spekulaci. Když si vezmete například eh, ceny na skladování, to obrovské náklady na skladování obilovin a já se tedy ptám, zda máte eh, nějaké důkazy, kterými potvrdíte to, co jste zmiňoval. Děkuji, Čorči. E, nyní Luis Cabo Santos. Děkuji, pane komisaři. Mám velmi hezké vzpomínky na francouzské předsednictví radě a doufám, pane komisaři, e, že e, naleznete uplatnění eh, v rámci kolegia komisařů a je dobře, že máme komisaře, který má na starost zemědělství i jednotný trh. Eh, problémy jsou obtížné a já sdílím eh, některé zkušenosti a také starosti kolegů. Je zapotřebí to důkladně odsouhlasit s našimi obchodními partnery, jinak dojde eh, k jakési liberální odplatě eh, proti nám. A jaké jsou, jaká jsou vaše očekávání ohledně výsledku vaší eh, práce? Děkuji Luisi, děkuji všem. Byli jsme poměrně disciplinovaní a času je málo, ale nyní dávám slovo panu komisaři Barnierovi, aby odpověděl. Ano, děkuji, já bych klidně předal slovo Michelu Dantenovi, pokud chce, může. Místo mne odpovědět, ale já myslím, že každý by asi měl hrát svoji úlohu. I když eh, se samozřejmě někdy zhodujeme. Nejprve, pane předsedo, bych se chtěl přidat eh, k tomu, co jste zmiňovali v rámci vašeho výboru ehm, v souvislosti s Jorgosem. Já se k tomu chci přidat. V této obtížné situaci ehm, mu také chceme popřát, ať se situace co nejrychleji zlepší. Nyní bych stručně odpověděl na otázky. Všem samozřejmě děkuji za poznámky, za vaše podněty a otázky. Nejprve paní Lebran a další eh, kolegyně zmiňovaly otázku potravinového řetězce. Mimochodem, mnozí kolegové si tady dělají obavy. Um, Josebové vydal, vypracoval zprávu na toto téma, paní Maria Koraca de Bild a Daniel Jung. Všichni tito kolegové se otázce velice podrobně věnovali. A já znovu musím zopakovat, že vím, v čem spočívá vaše netrpělivost. Mimochodem, Mnozí na toto téma píšete, žádáte mne, abychom urychlili celý ten postup a co nejdříve předložili legislativní návrh. Tím pádem bychom zajistili eh, lepší postupy v rámci zemědělského řetězce a chránili tak konkrétně producenty. Já samozřejmě chápu, co říkáte, ovšem pracuji v rámci kolegia a my se nezaměřujeme pouze na zemědělské producenty a eh, vinaře. Do pole naší působnosti spadají také další aktéři, další skupiny subjektů, kteří jsou také součástí celého potravinového řetězce. Mimochodem, s panem Dantenem jsem nedávno hovořil o velice závažné proměně tohoto řetězce, pokud je o rozdělení hodnot. Jsou to změny um, reagující na vývoj v oblasti regulace, což vede k tomu, že Zprostředkovatelé v rámci celého řetězce hrají stále větší úlohu. Mimochodem, objevují se legitimní očekávání, eh, legitimní žádosti a já tedy chápu, co říkáte. Zvláště ti, kteří se nacházejí na začátku celého řetězce, jak jsem sám říkal na začátku, eh, jsou méně chránění a méně odměňováni. Takže přikládáme tomu velký význam a usilujeme o dosažení opravdového pokroku. Já jsem před několika dny ve Štrasburku eh, říkal zástupcům eh, obchodního sektoru, se kterými pracujeme, že naše trpělivost nebude nekonečná. Čekáme na důkaz opravdového pokroku a zároveň, když umožníme mm, vytvoření tohoto mechanismu autoregulace, aby nesl své výsledky. Například jde o zlepšení smluv eh, s dodavateli, mm, zlepšení postupů přímo v terénu. My to samozřejmě sledujeme s velkým zájmem a vy nám v této souvislosti také můžete pomoci. Kromě toho vytváříme posouzení dopadů takzvaného twin track, tedy paralelního postupu, dvojího postupu, tak, abychom nestráceli čas. Tím odpovídám um, poslankyním, které se o tom zmiňovaly. My jsme tedy stanovili tuto rozumnou lhůtu. Na podzim nebo do konce tohoto roku vytvoříme posouzení situace. Zaměříme se na to, jak efektivní ten mechanismus byl, jaké pozitivní výsledky nesl, případně mm, také možná zjistíme, že byl neužitečný, že se všichni neúčastnili tak, jak měli a v tom případě budeme připraveni vydat legislativní akt. Máme tedy tento dvojí paralelní přístup a z toho důvodu také čekáme na příslušné posouzení dopadu, abychom opravdu mohli se vydat legislativní cestou v případě, že můžeme konstatovat, že zvolený postup neuspěl. Já bych chtěla, aby Kopa Kogeka, se kterou jsem vždy měl velmi aktivní vztahy, se znovu zapojila do celého tohoto procesu a pomohla nám zjistit, zda ten mechanismus funguje či nefunguje. Každopádně s kolegou Dačanem Čolosem se budeme dále zabývat tím, jak mechanismus funguje. Ještě jednou opakuji, že my nejsme naivní. Opravdu chceme, aby bylo dosaženo skutečného pokroku a také jsme to říkali ostatním aktérům, ehm, kteří působí v potravinovém řetězci. Pan Danten, paní Kirlin a další zmiňovali další důležitou otázku, a to je mimochodem velice reálné, relevantní. U mnoha dokumentů, které jsou v této tabulce, jde o stejné podmínky. Co dělají ti ostatní, kteří jsou součástí eh, celosvětových trhů? Já jsem nad tím strávil hodně času. Zaměřovala jsem se na ty stejné podmínky, vysvětloval jsem, co činíme my, proč, Evr- proč Evropa eh, postupuje vpřed a také se díváme na to, co dělají ostatní. Zvláště na, náš, na to, co dělá náš hlavní partner Spojené státy. V souvislosti s finančními transakcemi a finančními trhy 80 všech finančních výměn transakcí jsou transatlantické transakce, to znamená transakce mezi námi a eh, Spojenými státy. Ovšem to nebude dlouho trvat, hodně se tady rozvíjí také Singapur, Hongkong, Ázie a tak dále. Prozatím je to ale stále těch 80 80% všech transakcí probíhá mezi námi a Spojenými státy. Z toho důvodu tomu přikládám velký význam a panu Dantenovi, panu Kapolu Santosovi a e, paní de Garling bych chtěl říci, že máme několik použitelných nástrojů. EMIR, MIFID a směrnici o zneužívání trhu. A americká strana zase mají ten e, Dodd-Frankův akt, pomocí kterého se snaží paralelně zavádět eh, srovnatelná opatření. Někdy šly Spojené státy dokonce dále, například pokud je o emír nebo pozice na trhu se zemědělskými produkty. Někde jsme zase šli dále my. A já jsem svým útvarům zadal, aby vytvořili komparativní studii. Tedy ne pouze eh, studii o tom, co dělají Spojené státy a eh, my, ale také jak postupuje Kanada, Brazílie, Indie, Čína a další významní aktéři, kteří jsou součástí G20, také Rusko, jak postupují v této otázce. Hned, jak bude ta studie k dispozici, dám vám to zašlo, zašleme vám Jde tedy o komparativní studii, která se týká finanční regulace, toho, jak jsme se poučili z krize a konkrétně se ta studie bude zaměřovat na nástroje, které bojují proti spekulaci na trzích s komoditami a konkrétně s potravinami. Michelu Dantanovi bych chtěl ještě říci, že také s velkou pozorností um, sledujeme, co se děje v rámci FA, IFAO podniká několik užitečných činností, které se zaměřují zvláště na transparentnost. Konkrétně se FAO zaměřuje na čtyři hlavní oblasti e, obilovin, tedy na obily, e, soju, kukuřici, a další. A rýže, pardon. My jsme tedy hovořili o všech těchto postupech na celosvětové úrovni a žádali jsme o vytvoření orgánu, který by měl na celosvětové úrovni více prostředků v oblasti potravy na zemědělství. To je tedy myšlenka, kterou jsem já i v rámci svých předchozích funkcí vždy podporoval. Pan Agňo a paní Jegler, vy jste zmiňovali otázku dosledovatelnosti. Já sám jsem to slovo před chvílí použil. Sledovatelnost. A mimochodem, často mne napadá jedna odpověď, kterou jsem zmiňoval já během svého prvního slyšení, myslím ve Štrasburku, když jsem začal působit jako komisář pro vnitřní trh a služby, paní Luling mi položila otázku, ta tady dnes není. Ptala se a je tam, pardon, neviděl jsem vás. Je to, jste, jste někdo, kdo nám neudělal dojem? A eh, já to tedy budu srovnávat. Vy jste mne položila tu otázku, eh, která se týkala vinařských produktů a finančních produktů. Já jsem začínal, ještě jsem nebyl oficiálně komisařem, ale myslím si, že opravdu tady to srovnat jde. Je nutné, aby existovala dosledovatelnost i u všech finančních, prostřed, eh, finančních produktů. A já jsem vám říkal, jaké nástroje máme k zajištění této dosledovatelnosti. Snažíme se osvětlit eh, oblasti, které jsou nerady osvětleny a jasné v oblasti finančních trhů. Já už jsem říkal, že Emir významnou měrou situaci pozmění. Ještě jedno opakuji, že i americká strana postupuje podobně. Ovšem, Není tak tomu u, um, nebo producenti v oblasti zemědělství nemají strach z dosledovatelnosti. Pane Agno a paní Jeglerová, já myslím, že když hovoříme o nedávné krizi, což je krize, která souvisí s podvody, jasně, s podvody, jde o podvody týkající se povahy produktu, jež byl prodán, Šlo tedy o to koňské maso, uváděné jako hovězí maso. Já myslím, že nesmíme mít slitování s osobami, které se účastnily takového podvodu. Já nemám problém s tím, že řeknu, musíme jít e, až na konec samotného celého, tohoto celého fenoménu dosledovatelnosti, dlužíme to spotřebitelům, e, dlužíme to spotřebitelům masa stejně tak, jako to dlužíme spotřebitelům těch finančních produktů. A já myslím, že tady opravdu musíme zajistit a v oblasti um, potravin tu dosledovatelnost musíme zajistit, to je totiž důležité, ale stejně tak důležité je to v oblasti finančních produktů. Je důležité vidět, kdo co kupuje, kdo co prodává, takže já i nadále budu usilovat o zajištění té, tohoto konceptu dosledovatelnosti. Um, pan Aňo, vy jste se zmiňoval také o Kypru. Tady vám pouze řeknu, že i nadále pracujeme s kyperskými orgány a to předtím, než bude kyperský parlament hlasovat o mimořádném plánu podpory. Ten se týká konkrétně otázky vkladů a rozlišování, ke kterému dochází v rámci ochrany drobných středatelů. To je vše, co mám k této otázce. Je to také linie, kterou, linie, kterou já jako evropský komisař hájím. Pane Tarabela a pane Ausling, vy jste hovořili o spekulaci. Pane Terabela, vy se ptáte, zda je možné e, spekulaci zakázat. Nástroje, o kterých jsem hovořil, mohou být užitečné pro cirkulaci likvidity. A to je také důvod uvedený v ostatních textech. Mimochodem, parlament nás tady podporoval, z toho důvodu jsme mi nežádali o zákaz. Pane Darabelo, já, jak říkáte vy, si také myslím, že je důležité vytvořit extrémně striktní rámec, regulovat tam pozice a v případě nutnosti také stanovit přísné limity. Ex ante, ne ex post. Každopádně, my bychom chtěli eh, esmě v rámci pravomocí umožnit rozhodovat v případě, že hrozí prudký nárůst volatility, tak jak k tomu v minulosti několikrát došlo a mělo to velice závažné dopady na stabilitu a um, samotné potraviny, tedy aby ESMA mohla jasně stanovit um, omezení pozic. Pane Auslingu, vy byste si přál to kvantifikovat. Já mimo jiné také, ale z toho důvodu, nebo za tímto účelem bychom měli eh, získat co největší zkušenosti. Z toho důvodu zakotvujeme do našich textů transparentnost, to se týká MIFIDu a EMIRu pro deriváty, a transparentnost je tam eh, nutnou podmínkou pro kvantitativní analýzu tohoto fenoménu. My nejprve musíme zjistit, kdo co dělá, jak postupuje, a než to zjistíme, není možné takovou kvantifikaci provést. Nejprve se musíme zaměřit na to, kdo co koupil, kdo provedl jako transakci. Každopádně ubíráme se stejným směrem. Pan uh, eh, Sifieský, nezapomněl jsem na kvalitu uh, svého dialogu v rámci m, mm, své předchozí funkce komisaře pro regionální politiku, politiky, politika soudržnosti a politika uh, jednotlivých území je doplněk společné zemědělské politiky. Je to součást druhého eh, pilíře a z toho důvodu podporuji kolegu Johannese Hána. Podporuji jeho návrh a myslím si, že bude možné dosáhnout eh, nebo vytvořit co nejlepší rozpočet v rámci vyjednávání mezi radou a parlamentem. Musíme zachovat tyto dvě důležité politiky, to nejsou archaické politiky minulosti, je to zároveň moderní politika, ať už jde tedy o zemědělskou politiku nebo politiku soudržnosti. To se týká obou. Panu Siběskému jsem chtěl ještě říci, že mi samozřejmě jde o to, aby byly vytvářeny multilaterální dohody v oblasti obchodu, zvláště eh, s potravinami. Nevím, proč eh, dohoda z Doha byla neúspěšná, ale my Pracujeme na základě bilaterálních eh, dohod, vytváříme bilaterální dohody s Kanadou, doufáme také se Spojenými státy. Pracujeme tedy na základě důvěry, ale zároveň se snažíme nebýt naivní. Vyjednávání se Spojenými státy bude zahájeno, pokud to vláda podpoří. My bychom si přáli takový postup a to se týká nejenom zemědělských otázek, ale také mm, finanční regulace. To by také mělo být součástí celého toho rámce vyjednávání. Další otázka. Britská zkušenost eh, a soud, eh, který bude zasahovat v případě zneužití trhu. To je pravomoc, kterou my jsme mm, udělili ESMě, což opakuji je nezávislý evropský orgán, který koordinuje uh, dozorčí orgány na vnitrostátních úrovních. Cílem tedy je dosáhnout tohoto, tohoto, co jste zmiňoval. Já se ještě podívám přesně, co se stalo, jak jste postupovali ve Spojeném království, tak abychom se z toho mohli co nejlépe poučit. Pan Kapula Santos a ještě další zmiňovali otázku vazby krátkodobé volatility a cen uh, energií a klimatických změn. Já si myslím, že ta vazba tam existuje, má to přímé dopady a navíc se to zhoršilo na, z důvodu spekulace. Nesmíme zapomínat na to, že v rámci té otázky, kterou jste před chvílí zmiňovali, paní Jeglo a, pan, eh, a další kolega, když jste hovořili o konině, když se podíváme na celou tu otázku, pravděpodobně jsme ještě nezjistili všechna fakta, ale k podvodu pravděpodobně vedla spekulace. A také to bylo způsobeno stále větší závislostí komoditních trhů. Budeme potřebovat také vaše podněty k tomu, abychom co nejdříve um, vytvořili nový text. Nedávno se hlasovalo o Emíru, bude se hlasovat o MIFIDu a směrnici o zneužívání trhu. Budeme potřebovat vaše podněty k tomu, abychom si zajistili nástroj, pomocí kterých zajistíme transparentnost, dosledovatelnost eh, všech transakcí na finančních trzích a komoditních trzích. Velice vám děkuji a pane předsedo, jsem k dispozici, pokud eh, budete mít zájem, za několik měsíců se mohu vrátit a vysvětlit aktuální situaci poté, až budeme mít další výsledky. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Děkuji mnohokrát, mnohokrát pane komisaři. Eh, domnívám se, že to byla vynikající. A ještě jednou děkuji panu eh, komisaři za to, že nás navštívil a přijal vůbec naše, naše pozvání. Samozřejmě, že Eh, nás bude velmi zajímat sledovat další práci eh, komise a pana komisaře na eh, mm, tato zajímavá témata. Ještě jednou děkuji mnohokrát, ušetřili jsme respektive přetáhli jsme o pár minut, ale ještě jednou děkuji a uděláme minutu pauzu. Allora riprendiamo i lavori? Takže budeme pokračovat v naší schůzi. Kolegy, riprendiamo i lavori. Takže kolegové, začneme znovu pracovat. Možná, že bychom měli poté, až probereme bod číslo pět, udělat ještě maličkou přestávku, protože potom budeme mít rozpravu se členy účetního dvora, která má začít asi v 18 hodin. Takže teď uděláme bod 5, pak si uděláme malou přestávku, než dorazí hosté z Evropského účetního dvora. Takže nyní přejdeme k tématu zemědělská statistika a statistika rybolobu. Vážení kolegové, eh, Ho jedná se zde o návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, které se týká eh, statistiky o eh, zemědělské výrobě a o rybolovu. Já jsem příslušný eh, k tomuto tématu a vidíme tady v prakticky kontrolu všech eh, legislativních aktů, která platí a která se vztahují na regulativní postup s kontrolou. Cílem je ještě v průběhu tohoto volebního období místo těchto eh, aktů schválit akty v přenesené zpravomoci. Já si myslím, že je to především důležité, pokud jde o statistiku rybolovu a zemědělskou, abychom se mohli přizpůsobit novým institucionálním faktům. Komise by chtěla také s ohledem eh, na eh, výbor eh, statistiky nahradit tento výbor Evropským statistickým systémem. Vy si vzpomenete na to, že se také počítalo s tím, že to bude nejvyšší strategický orgán v rámci Evropského statistického systému. Podporujeme komisi při řešení jejich úkolů, které se týká některých statistických sektorů. Jakožto zpravodaj tohoto výboru mohu říci, že tady parlament v podstatě nemá žádné zvláštní problémy. Jedná se tady především o to, abychom regulativní postup s kontrolou nahradili těmi novými legislativními texty. Pokud jde o staré postupy komitologie, tak eh, tam je tomu tak, že to také v podstatě nemá představovat žádný problém pro parlament, protože se tady jedná pouze o přenesení určitých výjimečných regulací na úroveň národních států. To jsou v podstatě ustanovení, která zůstávají také v exekutivních aktech. Blížím se ke konci. Máme tady ještě nové žádosti, které jsou identické a které znějí podobně jako speciální akty. A tady bychom měli najít společné stanovisko. Stanovisko parlamentu je toto, že delegace tedy by neměly mít neomezené kompetence, ale mělo by to být omezeno na lhůtu pět let. Zastupce komise a Estatu. Předtím, než dostanou slovo, tak se chci ještě zeptat, přeje si někdo proslovit něco k tomuto tématu. Jestliže tomu tak není, tak dávám slovo zástupci komise, pan Marcel Enens. Děkuji, děkuji za slovo pro komisi stručný úvod k tomuto návrhu, který usiluje, jak jste sám zhrnul, o to, aby těch devět textů týkajících se statistiky zemědělské a rybolovu, aby byly sladěné s Lisabonskou smlouvou. Naším cílem a snahou je, aby do příštího roku, pokud možno, jsme e, všechna ustanovení e, vyňali z těchto devíti právních aktů, eh, které eh, platí a které se týkají regulativního postupu s kontrolou. Pokud jde o eh, nahrazení výboru, který odpovídá za postup komitologie a který se týká toho času stáleho výboru pro zemědělskou statistiku. Vzhledem k tomu, že máme nařízení 223 z roku 2009 o evropské statistice, tak tak eh, my nyní usilujeme o zjednodušení a racionalizaci evropské statistiky. To znamená, že bychom chtěli eh, propůjčit více kompetencí rámci, který umožňuje lepší partnerství mezi evropskými statistickými úřady, respektive Evropským statistickým úřadem a národními statistickými úřady. To by eh, dle našeho soudu bylo lépe upraveno, eh, respektive řešeno výborem pro evropské statistický systém, který má nahradit stálý eh, výbor pro zemědělskou statistiku. To by zajistilo lepší eh, zjedno, racionalizaci a také zjednodušení eh, tohoto postupu. Naším cílem je nejpozději eh, do května 2014 dosáhnout schválení tohoto návrhu komise. Děkuji vám. Zejména vám, pane předsedo, protože jste současně zpravodajem a děkuji, že jste přijal tuto roli. Bene, kolegy, se... No- Děkuji, kolegové. Pokud nejsou, pokud nejsou žádné přihlášky do, do diskuse, tak chci připomenout, že 21. Května, pardon, března 2000 2013 do 12. hodiny je termín pro předkládání pozměvacích návrhů a nyní navrhuji eh, přestávku do 17. hodiny, kdy k nám dorazí naši hosté z účetního dvora a eh, budeme s nimi diskutovat o společné zemědělské politice. Takže nyní přestávka do 17. hodiny.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 Milí kolegové a kolegyně, nejprve bych chtěl uvítat doajena člena první komory Evropského účetního dvora mezi námi. Jany Serma, srdečně vás tady vítám. Pak vítám paní Rosamundu a pak eh, vítám ještě všechny další zástupce Evropského účetního dvora. Nejprve tedy na úvod předám slovo zástupcům Evropského účetního dvora, aby nás seznámili s tím, v jaké oblasti komora číslo 1 pracuje, pak se seznámíme se stanoviskem o agrární politice, potom se budeme zabývat pozměňovacími návrhy a pak se bude jednat o zprávu o cross compliance a výrozvoj venkova a zemědělskou politiku a pak si vymění vyměníme názory o poznacích a výsledcích Evropského účetního dvora. Takže ještě jednou všechny mezi námi srdečně vítám a předám slovo Doajenovi. Těším se potom na navazující diskuzi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkujeme za to, že se nám dostalo ctí eh, přijetí na půdě Evropského parlamentu. Toto zasedání vychází z jednoduché myšlenky, že naše komora v Evropském mm, účetním dvoře se zabývá problematikou zemědělství a rozvoje venkova a váš výbor se rovněž zabývá problematikou zemědělství a rozvoje venkova. A myslíme si, že by bylo užitečné pro obě strany vyměnit si názory eh, na to, Jaká jsou naše hlavní zjištění nebo hlavní představy o řešení problematiky zemědělství a rozvoje venkova? Evropský účetní dvůr eh, čítá celkem pět eh, komor. Komora eh, pro zemědělství a rozvoj venkova je první komorou, se stává ze šesti členů. Zde jsme se sešli čtyři, jeden je nemocný a ten poslední člen přijal eh, jiný závazek ještě před eh, stanovením eh, termínu této schůzky. Pan Michel Cretin je můj francouzský kolega, přichází z francouzského účetního dvora, kde byl eh, předsedou eh, eh, jedné sekce francouzského účetního dvora pan Kubík, můj polský kolega původně působil eh, v polské auditní komoře, byl poradcem předsedy eh, komory a mm, paní Budberite přichází z litevského účetního dvora, kde vykonávala funkci předsedkyně této instituce. Tato dnešní schůzka eh, by měla být jakousi přípravnou eh, schůzkou. Chtěli bychom si vyměnit s vámi názory na to, jak by eh, mohly probíhat pravidelné schůzky mezi vaším výborem a naší komorou. Chtěli bychom vám prezentovat Eh, hlavní problémy vzájemné podmíněnosti, eh, kterou, které jsme identifikovali také v oblasti decouplingu eh, v rozvoji venkova. Domnívám se, že tato tematika je vám známa a že pro vás bude zajímavé vyslechnout si náš pohled na věc. Takže s dovolením, pane předsedo, Nyní se ujme slova jako první pan Kubik a představí eh, vám eh, názor eh, účetního dvora na vzájemnou podmíněnost a také mm, decoupling. Dále paní Budberite pohovoří o rozvoji venkova a pan Kreten ostatně také předložil stanovisko účetního dvora k reformě společné zemědělské politiky a on by pak prohloubil to, co Eh, jsme vám již sdělili ve stanovisku o eh, reformě eh, zemědělské politiky. Děkuji zatím. So I will start. Takže dovolíte-li, já bych začal. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, naše instituce každým rokem vykonává eh, výroční audit eh, shody a také celou řadu dalších auditů výkonnosti. Tyto audity se dotýkají významných problémů souvisejících se společnou zemědělskou politikou. Co jsou ty hlavní a typické problémy, které naši auditoři konstatují? stručný přehled. V prvním pilíři společné zemědělské politiky Velká většina výdajů směřuje nebo jsou přímými platbami v rámci eh, dvou eh, systémů decoupling SPS a SAPS. Je to eh, logická, logický důsledek decouplingu. Rád bych zdůraznil tři aspekty, které účetní dvůr zdůrazňuje pravidelně. Je to důležité nejenom z hlediska legálnosti a zákonnosti, ale také z hlediska dobré pověsti oblasti eh, společné zemědělské politiky. Je to eh, kvalifikace eh, příjemců půdy nebo způsobilost příjemců půdy a to znamená, přetrvávají tady některé problémy ve vztahu k eh, eh, loukám a pastvinám a eh, ta definice těchto oblastí je velmi volná. Neexistuje jasná definice toho, jaká by měla být minimální rozloha vegetace nebo zatravněné plochy, aby mm, tato politika nebyla způsobila pro pomoc EU. Takže setkáváme se s případy, kdy i husté lesy jsou například vykazovány jako louky a pastviny. Příklad z loňského, loňské zprávy. V některých, eh, některé členské země například se považují za zcela způsobilé, i když část jejich území je pokryta eh, skálami eh, nebo lesy. A tento problém souvisí eh, se slabinami kontrolního systému a řídícího systému. V uplynulých letech jsme poukazovali například na slabiny systému identifikace luk a pastvin. To je součást systému AJAX, který by měl identifikovat způsobilou a nespůsobilou eh, eh, rozlohu nebo eh, pozemky. Dále, pokud další problematika je definice zemědělce opět. To souvisí částečně s nepřesnou a velmi širokou definicí zemědělce a zemědělské aktivity v legislativě EU. Každým rokem se setkáváme s případem přímých plateb vyplácených osobám, které se ale nezabývají vůbec žádnou zemědělskou činností anebo pouze velmi okrajově. E, v důsledku toho Pomoc a dotace EU, eh, jejíž účelem je podporovat eh, zemědělce, někdy končí v kapsách eh, nikoli zemědělců, ale jiných jednotlivců. Přitom ale podle definice to, má, to je určeno farmářům nebo zemědělcům, kteří se věnují konkrétní a pravidelné zemědělské činnosti. Takže je zde nutnost um, tu definici um, upřesnit stejně tak jako u luk a pastvin. Třetí eh, problematika, kterou bych chtěl zdůraznit, je otázka podmíněnosti, cross compliance. Eh, účetní dvůr se domnívá, že cross compliance, zájemná podmíněnost je eh, stěžejním prvkem společné zemědělské politiky a jediným důvodem pro přímé platby v mnoha případech. Jedná se o právní požadavky, které musí být splněny, aby byl žadatel způsobilý pro platbu a jsou to mnohdy jediné povinnosti, které zemědělci musí plnit. Každým rokem v naší výroční zprávě předkládáme celou řadu případů eh, nerespektování těchto povinností SMR a GAJEK. Typickými případy jsou například Um, porušování nebo zásah uh, do uh, vegetace nežádoucí anebo porušování předpisů o pohodě zvířat a tak dále více než před čtyřmi roky jsme eh, vypracovali zvláštní zprávu o eh, vzájemné podmíněnosti a naším závěrem tehdy bylo, že Eh, existuje příliš mnoho požadavků a jsou příliš eh, komplikované a eh, nejsou dostatečně kontrolovány. Je to nesmírně komplikovaný systém, plný detailních kontrol a takovýto systém nemůže plnit svůj účel to je ochrana přírody a venkova. A proto jsme doporučili, aby použitelná pravidla byla zjednodušena, eh, vyjasněna a prioritizována. Eh, naše audity od té doby ukazují, že tato minulá doporučení ještě stále eh, jsou pádná. Naše doporučení byly také diskutovány během práce na legislativním rámci tohoto nového finančního období. Můj kolega, pan Michel Kretan, vám za několik několik minut přiblíží eh, další podrobnosti v této věci. Děkuji vám zatím za pozornost a rád si vyslechnu eh, vaše dotazy. Mr. Chairman. Pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové, jsem velmi potěšena, že mohu být eh, zde s vámi a pohovořit o, ty, o těch hlavních problémech identifikovaných ve výroční zprávě a ve, v auditu DAS. Ta hlavní zpráva vyplývající z auditu DAS hovoří o tom, že pravidla a podmínky způsobilosti jsou často velmi komplikované, zemna z hlediska investičních opatření, která nyní představují více než polovinu výdajů či investic do rozvoje venkova. Navíc kontroly, eh, které mají eh, zaručit eh, respektování, jsou mnohdy nedokonalé. To znamená, že výdaje do rozvoje venkova jsou náchylné k chybovosti. V našich auditech jsme zkoumali například využití, správné využití finančních prostředků EU s otázkou, zda finanční prostředky byly využity správně, anebo zda eh, dosahují svých cílů z hlediska eh, ekonomického a to efektivním a účinným způsobem. Proběhlo tady několik auditů a odpověď na tuto otázku v posledních letech zní několik. Eh, hlavními důvody jsou nedostatek mm, jasné identifikace potřeb a nedostatečné eh, stanovování eh, cílů, neadekvátní provádění opatření a slabiny v kontrolním systému. Já bych se u jednotlivých těchto bodů zastavila, pozastavila za prvé Programy rozvoje venkova v mnoha případech neodpovídají potřebám eh, metody a také cíle vytčené v rámci RDP jsou příliš široké a to znesnadňuje stanovení cílů eh, pro tato opatření a pak i posouzení dosažených výsledků. Za druhé, eh, proces výběru a kritéria výběru eh, nebyla stanovena tak, aby bylo možno vybrat ten nejlepší projekt, který řeší priority EU a potřeby členských zemí a nedochází vždy k rozlišování, správnému rozlišování dobrých a špatných projektů. Více se soustředujeme eh, na využívání prostředků a eh, tím se eh, v sázce ocitají eh, nejenom eh, finanční prostředky členských zemí a EU, ale také příjemců. A za třetí neexistovalo efektivní monitorování dosažených výsledků. Ta monitorovací nebo kontrolní metoda nebyla konzistentně spolehlivá a mnoho z ukazatelů nebylo vhodných a kontroly prováděné členskými státy o využití prostředků a mm, vhodných výsledcích byly chabé. A tím vyvstává otázka, čeho vlastně bylo dosaženo e, výdají do rozvoje venkova a jak e, výbory e, a orgány EU, jako například váš výbor, má být informován o výsledcích a jak má být přijímána budoucí politická opatření rád eh, zodpovím eh, jakékoliv vaše dotazy a děkuji vám za pozornost. Pan Kreta. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci a europoslankyně, Váš výbor mne před několika týdny, eh, respektive měsíci pozval, abych představil stanovisko Učitního dvora, pokud je o legislativní návrhy reformy společné zemědělské politiky na nové finanční období. Já samozřejmě jsem velice rád, že se zde znovu nacházím eh, na vašem zasedání a abych se neopakoval, pokusím se zanalizovat stanovisko Učitního dvora v kontextu pozic, eh, které přijal parlament a rada během diskuzí, které, během, které od té doby proběhly a stále ještě probíhají. Úloha účetního dvora je proskoumat eh, správné nakládání s rozpočtem a pokud je konkrétně o nás, správné nakládání s rozpočtem vyčleněným na zemědělství. Zakládáme se na cílech, které si stanovily legislativní orgány, respektive které přikládají společné zemědělské politice. Bohužel jsme museli konstatovat, že pokud je o přímé platby, návrh eh, legislativního dokumentu komise se nezmiňuje o cílech této podpory, ani se tam nezmiňují výsledky, které se očekávají um, po provedení. Na rozdíl od toho, co komise uh, ohlásila, co dokonce tvrdila znovu, nová společná zemědělská politika znovu bude politikou prostředků a ne politikou, která se bude snažit dosahovat uh, stanovených cílů. Dnes ve skutečnosti společná zemědělská politika odpovídá třem hlavním cílům. tak máme cíl produkce, což je cíl mimo jiné uvedený také ve smlouvě, zvýšení produkce a zemědělské produktivity. Číslo jedna, potom cíl dva, podpora individuálních příjmů, a zopakuji to slovo individuální, to je důležité, individuální příjmy zemědělců, to je druhý cíl uvedený přímo ve smlouvě. A kromě toho existuje ještě třetí cíl, který nabyl velkého významu, i když se přímo ve smlouvě nezmiňuje, a sice jde o ochranu životního prostředí, zdraví lidí a zvířat. A tady opakuji, že tato ochrana, jak už říkal pan eh, Kubik, Ochrana životního prostředí i um, zdraví lidí a zvířat, to jsou dnes jediné důvody, které nás vedou k vyplácení přímých pladeb zemědělcům. Jak jsou tyto cíle zohledněny v rámci nové společné zemědělské politiky? Tato otázka ve skutečnosti představuje hlavní část stanoviska, kterou vydal účetní dvůr a které se týká nových legislativních návrhů. Abych to příliš neprotahoval, bude se soustředit pouze na dva cíle. Jednak bude eh, o podporu podporu eh, příjmům a to ozelenění, tedy ty cíle 2 a 3, které jsem zmiňoval. Nejprve podpora příjmů. Globálně jsme, kontesto, eh, jsme konstatovali, a to je asi nesporné, že společná zemědělská eh, politika přispěla na západě i východě Evropy k podpoře příjmu zemědělcům. Nicméně problém je v tom, jak tomu je u podpoře individuálních příjmů, tak jak se to zmiňuje ve smlouvě. Jinými slovy, jak se přímé platby rozdělují mezi jednotlivé příjemce. Pokud je o tento bod, bohužel jsme museli konstatovat, že nejvýznamnější část této podpory, přibližně 80 směřuje malému počtu příjemců, celkem jich asi 20 Zatímco velká většina těch příjemců dostává pouze malou část té podpory. Nejvýznamnější podpora tedy směřuje těm největším eh, nebo malému počtu příjemců a já si myslím, že tento cíl tvůrci smlouvy asi neměli na mysli, když vytvářeli tento dokument, tedy smlouvu. Na západě i na východě Evropy dochází k koncentraci příjmů vůči eh, těm největším příjemcům a já bych řekl, že ta koncentrace, toto směřování je ještě větší na východě než na západě Evropy. Samozřejmě je to přímý dopad systému, který se výlučně zakládá na uh, obdělávané půdě. Nové legislativní návrhy nijak nedefinují cíle, pokud je o rozdělení této podpory. Stále ještě k tomuto bodu měl bych tři konkrétní poznámky či konstatování za účetní dvůr. Za prvé konstatovali jsme, že některé prvky nově vytvářeného zákona se ubírají směrem ehm, vytvoření, pod, vytvoření rovnovážné situace, pokud je o podporu individuálního příjmu. Například upuštění od historických eh, referencí, když se to zavádí postupně, zakládá právě tuto vyváženější situaci, pokud je o podporu um, jednotlivým příjmům. Dále, um, podpora na hektar pro mladé zemědělce a stejně tak to platí pro návrh, který odhlasoval váš výbor a sice jde o podporu na hektar na prvních 50 hektarů zemědělského podniku. A nebo ještě další bod, podpora, která se zavádí na hektar pro ty zemědělce, kteří působí uh, v oblastech znevýhodněných oblastech. To všechno jsou podle našeho názoru prvky, které se ubírají um, cestou znovu nabití rovnováhy, vytvoření rovnovážné situace. Za druhé, konstatovali jsme, že parlament a zvláště váš výbor schválil návrh komise vytvořit stropy nejvyšších um, individuálních podpor. I když na základě výpočtu, které jsme provedli, výskyt těchto stropů um, bude nastávat poměrně málo, nebo použití stropů uh, bude nastávat asi málo, rozhodně se jedná o krok správným směrem. Naproti tomu jsme konstatovali, že Evropská rada v této souvislosti zaujala naprosto odlišné stanovisko, neboť Rada by chtěla tyto stropy nastavit dobrovolně, což znamená, že každý členský stát by si dobrovolně nastavil daný strop, respektive rozhodl se, zda chce takové stropy mít. Samozřejmě toto stanovisko rady se neubírá vůči našemu cíli co nejlépe rozdělit příjmy mezi jednotlivé příjemce. Za třetí, třetí aspekt této činnosti, Účetní dvůr konstatoval, tak jak mimochodem také doporučoval, že podpory eh, založené na legislativním návrhu komise by měly být vyčleněny pro aktivní zemědělce. Active farmers v angličtině. Částka, která je k dispozici pro ty skutečné zemědělce, by měla být vyšší, což by podle mého názoru také měl vyřešit problém rozdělení podpory. Konstatovali jsme, že parlament v této souvislosti přijal jednodušší řešení a podle našeho názoru tedy také realističtější řešení než to, co navrhuje komise. Parlament navrhuje, aby si členské státy vytvořily nominativní seznamy eh, subjektů, které budou vyloučeny z podpory, protože jejich činnost nějak nesouvisí se zemědělskou činností. Je to seznam, který je velice známý, jsme to zmiňovali v mnohých našich zprávách. Jde o, činnosti, jde o subjekty jako například železniční společnosti, letiště, eh, veřejné parky v centrech měst a další mm, administrativa, jako například ministerstvo obrany. Já se k tomu už nebudu znovu vracet. To tedy bylo k příjmu. A nyní se dostávám k bodu číslo dva. Pokusím se to projít rychle ozelenění společné zemědělské politiky. Ozelenění prvního pilíře má tři složky, jak jistě víte. Parlament to asi ví lépe než my, stále, stále um, pastviny nebo zelené plochy. Tady jsme měli dvě poznámky. Na jedné straně jsme konstatovali, že Stejně jako další cíle, i tento cíl je vyjádřen prostřednictvím prostředku, to znamená platby na hektary, ale není to tam vyjádřeno v výsledcích, které by se daly nějak měřit. Například, pokud je o stále zelené plochy, cílem je ponechat eh, určitou úroveň těchto ploch, ale ponechat vůči čemu. My nevíme, jak je výchozí bod. A jak tedy budeme ověřovat, zda se podařilo udržet tu stejnou plochu. Louky a pastviny, jak už tady zaznělo, je koncept, který je stále vágnější, protože se to postupně velice rozšiřuje v závislosti na tom, jak probíhá debata. Pokud je o diversifikaci, druhý aspekt, samozřejmě s diversifikací nemáme problém, ale víme, že hlavní ekologický zájem máme na rotaci zemědělských plodin a tato rotace se v, se v návrhu nařízení nezmiňuje. A za třetí, obsah ekologických rezerv. Co by mělo být obsaženo v takové rezervě? Zaznamenali jsme, že ten e, obsah se postupně během debaty přestal rozšiřovat a e, Evropská rada 7. a 8. dubna došla k závěru, a zde cituji, cituji závěr rady, povinnost vyčlenit na každém zemědělském podniku určitou rezervu eh, se bude provádět tak, aby tato plocha nemusela být stažena z produkce a aby zároveň to nevedlo k neudůvodněným ztrátám pro zemědělce. Pokud eh, je pokud to tady bude takto podpořeno, eh, pokud bude takto naformulováno, můžeme si položit otázku, co tedy vlastně bude, nebo jaké důvody budou mm, o jaké důvody se bude odpírat, opírat vytvoření této rezervy. A nakonec poslední aspekt. My jsme konstatovali, že došlo k určitému zmatení mezi ozeleněním prvního pilíře a zemědělsko-ekologickými opatřeními v druhém pilíři. Respektování povinností ve druhém pilíři by mělo umožnit eh, pobírat dodatečnou podporu v rámci ozelenění. Jinými slovy, to praxi bude znamenat, že ty stejné postupy mm, podporující životní prostředí budou odměňovány dvakrát, jednak v rámci prvního pilíře a potom znovu podle druhého pilíře. Učetní dvůr již mm, toto riziko zmatení eh, kritizoval a doporučovali jsme tady lépe rozlišovat mezi na jedné straně činnostmi, které platí pro všechny, to znamená činnostmi, eh, na které se vztahují ty základní platby, a potom na druhé straně mezi dobrovolnými postupy. Ty budou náročnější, budou se týkat pouze těch prioritních činností a ty, eh, tento typ prioritnějších činností poté bude mít nárok ještě na specifickou další podporu z druhého pilíře. Bohužel, jak už jsem ale říkal, v rámci nového nařízení nastává situace, kdy došlo trochu k zmatení. Míchají se tam podpory z prvního a druhého pilíře. To je z mé strany vše, děkuji. Ano, děkuji. Myslím si, že příspěvky, které jsme si vyslechli, nám dávají dostatek podnětů k diskuzi. Máme tady také některé zpravodaje, a já si myslím, že k některým bodům je možné ještě něco říci. Především se jedná o poslední bod dvojí financování. O tom už se také hovořilo v parlamentu. Já potom tedy budu vyvolávat eh, ty, kteří se přihlásili do eh, diskuze podle toho, jak se přihlásili. Pane předsedo, já nezávidím auditorům um, jejich úkol definovat uh, uh, louky a pastviny. Já jsem se jednou dostal na farmu po silném dešti a zjistil, zjistil jsem, že tam je jezero, nikoli uh, louka. Uh, řekl bych, uh, vidím uh, tady jezero, nikoli uh, trvale zelenou plochu, ale pak může auditor jít někam jinam v létě do teplé země, kde eh, uvidí eh, zcela spálený svach eh, černý a také musí, může že toto není trvalá pastvina. Takže tady jsou ty problémy. A pak máme něco specificky britského. Park, pokud máte 20 eh, akrové, 20 akrové pole a jeden strom, tak je jasné, že je to pole, ale kdy eh, to začne být eh, lesem, když tam je více stromů. Pokud jsou tam stromy, tak je to také výhodné, protože poskytují dobytku stín a ehm, také další živiny, například pro drůbež a je to tedy zemědělsky příhodné, kdy se to stane ale lesem a e, kdy pak auditor musí říci zemědělci, máte tady les a e, nikoli pastvinu a tudíž nemáte nárok na tolik a tolik e, eur. Vy jste se zmínili také porušování pravidel my eh, samozřejmě používáme eh, různé herbicidy a pesticidy, abychom omezili výskyt škůdců, ale to také znesnadňuje eh, činnost auditoru. A jaká je vaše definice aktivního zemědělce? Například pokud je tam nájemce plochy a pronajímatel. A pokud eh, dojde například k investování finančních prostředků eh, eh, do rozvoje toho pole, jak jsou pak tyto finanční prostředky zúčtovány, respektive pokud se například dostanou do rukou těch majitelů nebo pronajímatelů, tak z toho ten nájemce nic nemá. Pan McGuinness. Myslím, že všichni si uvědomují, že společná zemědělská politika není dokonalá. Všichni, myslím, musíme přiznat, že to je vinou specifických znaků tohoto odvětví. Toto odvětví je odkázáno na eh, specifické přírodní a klimatické podmínky, jsou zde velké rozdíly, ale na straně druhé je tato diverzita i něčím pozitivním pro zemědělskou politiku Evropské unie. Mám tedy za to, že v tom zacházíte příliš daleko. Ano, je pravda, že definice by měly být upřesněné, tak aby je zemědělci mohli také využívat ale když eh, slyším stížnosti, že eh, není možné zjistit, ehm, za jakým účelem byly finanční prostředky EU využité, tak tomu nemohu uvěřit. Byly předloženy přece návrhy, ty byly posouzeny, analyzovány. Já i sám jsem měl možnost hovořit eh, se zemědělci a často nejde o to, že by aktivní zemědělci Eh, se nevěnovali zemědělství, ale jsou tady velké rozdíly, tak jako v každém jiném odvětví. musíme být opatrní, abychom eh, nejednali a nekonali proti zájmům rozvoje venkova a zemědělské produkce. Hovořili jste o příjmech, eh, o konkurenci, o ochraně životního prostředí a ochraně zdraví. Já rozumím tomu, že větší část finančních prostředků plyne těm, kteří mají i e, vyšší příjmy, ale my musíme dbát na e, konkurenceschopnost a musíme zajistit, aby každý hektar byl konkurenceschopný a produktivní bez ohledu na to, zdali se jedná o velkou farmu se e, stovkami hektarů anebo um, pouze drobný pozemek. Přišli jste mezi nás, abyste nám představili své úvahy. Vyslechli jsme vaše analýzy, vaši zprávu. Děti v Péru. Možná, že jste ale nebyli zcela féroví, když jste posuzovali a hodnotili společnou zemědělskou politiku. Společná zemědělská politika je přece přínosná pro každého, pro spotřebitele, pro životní prostředí a možná nejméně pro zemědělce. Děkuji. Nyní má slovo paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Mohu-li tak eh, bych navázala eh, na komentář pana Sikorského o rozvoji venkova, protože pak mám ještě podrobnější detaily, respektive podrobnější komentáře k těm ostatním úvahám. Myslím, že musíme mít jasno. Rozvoj venkova je obtížné z hlediska analýzy jeho dopadu ať už se jedná o skupiny, které eh, se scházejí za účelem vzdělávání nebo realizaci projektu a tak dále. Já myslím, že eh, bychom měli být specifičtější, hovoříme-li o problémech v této oblasti. Nejsem si jistá, zdali ten způsob vaší prezentace odpovídá eh, eh, naší politice a zdali eh, je to ten správný směr, to znamená směr, kterým bychom rádi chtěli jít, směrem k rozvoji venkova. Pokud ano, tak musíme mít jasno, co máte na mysli, hovořiteli o rozvoji venkova, ale já přenechám tuto oblast kolegům, kteří se specificky věnují politice rozvoje venkova. Obecná poznámka, kterou bych ráda učinila, je tato. Pan Sikorsky řekl, že společná zemědělská politika není dokonalá. Já bych řekla, že ani eh, audity eh, nejsou eh, dokonalá metoda, vědecká metoda. Eh, vidím tady určitá nedorozumění, neshody mezi jednotlivými prezentacemi, jak z hlediska analýzy minulých politik a z hlediska vašeho výkladu budoucnosti. Myslím, že je důležité, když analyzujete politiku, napřed vysvětlit to zázemí eh, eh, souvislosti. Hovoříte-li, že 80% plateb plyne velmi malé skupince příjemců a to proto, že tato politika je navázána na produkci. Eh, eh, já jsem slyšela eh, v překladu, že že peníze plynou těm s nejvyššími příjmy. Já myslím, že je nutno říci, že přímé platby jsou významnou součástí příjmu zemědělců. Bez nich by ty příjmy nedosahovaly. A já myslím, že bychom měli znát lépe roli přímých plateb při doplňování příjmů eh, farem. Možná, že byste to mohli ještě eh, objasnit. Mám také určitou starost mm, ohledně toho, že vlastně poskytujeme peníze všem. Každý obdrží finanční prostředky rovným dílem. Nerozumím, proč eh, příjem je součást, nebo příjmy jsou součástí společné zemědělské politiky, stejně tak jako produktivita a tak dále. Otázka je, studovali jste německý model, to je eh, model regionální založený eh, na eh, ploše. Existuje nějaká zpráva, nějaký audit k tomu? Toto by bylo užitečné. Druhá otázka je, přibližujeme se politice, která je jakýmsi systémem rovné platby na hektar, ale ale pak eh, se dostaneme právě k tomu problému, které jste již naznačil. Velcí farmáři obdrží více peněz a nevzdálíme se od problému, naopak blížíme se k němu. Eh, dále jste hovořili o návrhu, eh, o, kterých, o návrzích, o kterých jsme mi hlasovali ale o tom ještě pohovoří další kolegové, například to zastropování. Dále jste hovořili způsobilost eh, plochy eh, příjemců a vzájemná podmíněnost. Hovoříte, že eh, tam nedochází k zjednodušení. Moje otázka je, bylo by možné zjednodušit pravidla vzájemné podmíněnosti? Já bych myslela, že ano. A snad byste nám mohli říci, jak pokud jste to tak často již studovali, tak snad vaše příští zpráva by mohla navrhovat nebo navrhnout Eh, zjednodušení. Já vím, že vaší eh, eh, rolí je navrhovat, auditovat a kritizovat, ale možná, že byste to mohli ještě i doplnit nějakým doporučením jak politiku zlepšit. Jinak si myslím, že vaše komentáře jsou samozřejmě prospěšné, ale nevedou nás nutně dále. A ještě k tomu určitému zmatení, o kterém jste hovořili, pokud je o ozelenění společné zemědělské politiky, o té otázce dvojích plateb, té eh, eh, základní linie a tak dále. Samozřejmě leco je odvislé od hlasování v parlamentu, ale i tady panuje jasno, protože v rámci pilíře 2 máme strop, eh, který, nebo určitou základní eh, linii, která je nad eh, ozeleněním. A tito lidé jsou zelení z definice, protože dělají eh, více, než je nutné. Takže eh, nevidím eh, konflikt mezi pobíráním pladeb za ozelenění u těchto lidí. A navíc myslím, že máme příliš mnoho auditů a příliš málo analýz toho, čeho chceme dosáhnout. Já jsem na plenárním zasedání Eh, prohlásila, že se snažíme eh, dosahovat výsledků a nikoli novinových titulků. Kdybychom zapojili eh, do farmářských činností také více opatření na ochranu životního prostředí, tak by to bylo dobře a mm, vedlo by to k výsledku. Musíme pracovat jak s pilířem 1, tak s pilířem 2, e, včetně evropských e, partnerství inovací, tak aby farmáři pochopili e, výhody ekologických opatření pro sebe a pro své farmy a aby přijali a převzali to, co v jejich případech funguje. Já se domnívám, že když farmářům diktujeme, co mají dělat, ať už my poslanci, nebo auditoři, nebo komise, z hlediska eh, jejich činnosti, tak eh, se nám postaví na odpor. Naše práce je jiná než vaše. Chceme-li zlepšit udržitelnost zemědělství v mnoha hlediscích, včetně životního prostředí a příjmu, tak musíme eh, spolupracovat se zemědělci a musíme je podporovat, aby přijímali funkční opatření. Například vy jste hovořil o střídání plodin. Já myslím, že farmáři rozumí významu rotace nebo střídání plodin hodin, Pokud jde o um, ta ekologická těžiško, těžisková um, centra, tady je snaha eh, výmout u, u, určitou část plochy ku prospěchu těchto těžiskových zón. Ale kdybychom eh, měli jasnou představu o těchto ekologických zónách, které jasně dokazují také výhody biodiverzity pro farmáře, tak by určitě mm, farmáři tuto myšlenku přijali snáze. A tady byste by mohli poskytnout mm, určitou mm, podrobnější analýzu, včetně výhod. Pak ještě otázka pladeb vázaných eh, na plochu, o čemž hovořil pan eh, Kreten. Jediná, jediné oprávnění těchto plateb eh, je pohoda a blaho zvířat a také správné praktiky produkce plodin. Já se domnívám, že zemědělská činnost, zejména živočišná produkce, je zcela zásadní pro eh, eh, zemědělskou produkci. Alespoň je, tak, je to tak v mé zemi. Takže chceme-li reformovat zemědělskou politiku, tak musíme vycházet z konkrétních věcí. Já se obávám, že některé ta hesla nebo titulky eh, nám dělají spíše medvědí službu. Já samozřejmě vítám vaše angažma, ale vy nejste přímo eh, zvolení. Eh, my eh, čelíme, respektive my neseme naši kůži na trh. Někteří kolegové z komise mě varují, že když budu usilovat o znovu zvolení, tak eh, se na mě lidé budou zlobit za to, co jsem eh, pro zemědělskou politiku učinila. Ale já se musím lidem eh, zodpovídat, protože já jsem přímo volena a musím naslouchat všem. My se nyní snažíme uskutečnit tu nejsložitější reformu zemědělské politiky, protože jsme ty platby oddělili a e, finančních prostředků je stále méně. Chceme udržitelnost, ale krátíme rozpočet. E, to je politická realita. A ta hlavní výzva je, respektive moje prozba je, aby e, auditoři Eh, ukázali funkčnost eh, eh, toho systému v některých zemích, zejména tam, kde došlo k, těm, k tomu odpojení přímých pladeb. Jaký to má dopad na zemědělské podniky, také na ceny nájmu plochy, protože my se zaměřujeme na eh, majitele plochy, které ale nejsou nutně zemědělci, ale oni právě budou mít největší prospěch z těch pladeb. Takže tady jde o správnou orientaci politiku. A když čtu eh, zprávu auditorů, tak eh, skutečně mm, mi jde o to, abychom nalezli to správné řešení protože neustálá kritika je pouze kritikou a ještě to neznamená, že e, se začneme ubírat e, e, správnějším směrem. Hovoříte-li o nutnosti zjednodušit vzájemnou podmíněnost, tak vytyčte směr a předložte nám nápady a podněty. Děkuji. Deora Vašekovský, poi George Lyon. Je nyní pan Vojčechovský, má slovo, prosím. Mnohokrát děkuji. Dámy a pánové, chtěl, bychom, chtěl bych podpořit to, co říkala paní Gines a pan Čechirský. Ta debata je velice zajímavá a je mi potěšením se jí účastnit. Na druhé straně ale vyvstává několik otázek a já jsem poněkud překvapen. Vyvstává otázka, proč vlastně vedeme tuto debatu se zástupci Evropského účetního dvora. Já na základě mé zkušenosti z Polska vím, nebo byl jsem zástupcem podobné instituce v Polsku, Polského účetního dvora a základní zásadou u nás je to, že účetní dvůr musí být striktně oddělen od politiky. Stanoviska se musí vypracovávat striktně v souladu s výsledky auditu. Auditující orgány a vlastně celý účetní dvůr nejsou součástí politické debaty. Nemají navrhovat žádná řešení do budoucna. Možná s některými z vašich tvrzení souhlasím nebo nesouhlasím, ale každopádně podle mne to, co jsme si dnes vyslechli, je krok, eh, který přesahuje pole působnosti účetního dvora. Já si samozřejmě rád vyslechnu výsledky auditu. A také závěry, které přímo z výsledků budou vyplývat. Nicméně, pokud je o to, jak by měla vypadat budoucnost eh, společné zemědělské politiky, tady si myslím, že eh, účetní dvůr poněkud překračuje svoje pravomoce a úkoly, které by měl plnit v rámci EU. V kontextu výsledků eh, provedeného auditu, protože zde se zabýváme výsledky toho auditu, musím poznamenat, že společná zemědělská politika není nějak výrazně zneužívána. Na rozdíl od fondu soudržnosti si myslím, že cíle společné zemědělské politiky jsou naformulovány poměrně jasně, že se je podařilo identifikovat a jsou dostatečně transparentní. Zabývali jsme se stanoviskem, které se týkalo finančního nařízení EU a problémy, které s tím souvisí. A také jsme řešili tu uváděnou částku um, 7 milionů eur, které byly zneužity Já si ale myslím, že společná zemědělská politika je politika, která je dostatečně jasná, není nějak masivně zneužívána, představuje sice 40 evropského rozpočtu, ale zneužíváno je opravdu mizivé procento. Pokud je o přímé platby, vy jste říkal, že jedním z cílů je ochrana životního prostředí. Je to podle mého názoru jeden z cílů, ale ne ten hlavní cíl. Hlavní cíl přímých plateb je zajištění dodávek potravin. Pokud nebudeme mít přímé platby, nepodaří se udržet zemědělství v Evropě. Evropské zemědělství nebude schopno konkurovat ehm, na celosvětové úrovni, protože na celosvětové úrovni existují různé typy podpory. podpory. A pokud nebudeme mít přímé platby, nebudeme mít žádné evropské zemědělství. My platíme našim zemědělcům, pomáháme jim s tím cílem, abychom eh, si zajistili dodávky potravin u nás v Evropě a nemuseli potom eh, pasivně přejímat eh, ceny a dodávky z celosvětových trhů, kde si nemůžeme být jisti tím, kdo jsou dodavatelé. Ještě jednou tedy opakuji, že si nejsem jist tím, zda by zástupci účetního dvora měli vyjadřovat politické stanovisko v této souvislosti. Z toho důvodu jsem se hlásil, děkuji. Dobře, George Line a poté Jim Nicholson. Děkuji zástupcům účetního dvora. Děkuji za vaše příspěvky. Mě bylo několik eh, otázek, kterými doplním to, co už zmiňovali kolegové. Já myslím, že jedna z otázek, které se tady musíme nějakým způsobem věnovat, je konflikt, který spočívá v centru samotné společné zemědělské politiky. A sice jde o to, o co usilujeme. My si myslíme, že nám jde o podporu příjmům zemědělců a pokud tomu tak je, tak eh, bychom měli říci, že u stejne, stejně jako u dalších podobných systémů musíme mít nějaký systém kvalifikace toho, kdo by tu podporu měl zůstat a ne místo toho, abychom ji udělovali pouze tak naslepo. A já si tedy myslím, že v rámci reformy bychom se měli odchýlit od eh, pouhého udělování podpory k systému, kdy eh, se bude udělovat pouze způsobilým kandidátům, kdy budeme mít eh, vytvořen robustní systém a zajistíme, že za investované finanční prostředky opravdu dostáváme určitou protihodnotu. Já tedy myslím, že mm, děláme krok správným směrem, ale musíme zajistit, že v rámci nové legislativy to bude správně nastaveno. Já myslím, že mm, podpora založená na produkci z let 99 eh, až 2001 je eh, tedy to byl systém, který existoval. Já doufám, že se od toho systému nakonec odchýlíme. Hovořilo se o podpoře mm, navázané na půdě, na půdu, nicméně um, hrozí, že potom na té půdě se toho zase tolik produkovat nebude to se dosti těžko odůvodní takové řešení a já myslím, že ta výzva, která tady zazněla, měli bychom zohlednit změny a zaměřit se například na systém zvolený ve Spojeném království a Německu, kde jsme se již odchýlili, opustili ten uh, historický systém. Měli bychom se podívat uh, na to, jak tyto systémy fungují a podle mého názoru touto cestou bychom se měli vydat, i když se proti tomu někteří silně staví. K dalším otázkám. Hovořilo se o otázce aktivního zemědělce. A já si tady kladu otázku, na základě opatření, které se navrhují a které členské státy mohou použít k definici aktivního, případně neaktivního zemědělce, členským státům se navrhují tyto nové cíle, já se ptám, zda to opravdu mm, pomůže ke splnění našeho cíle a zda peníze opravdu půjdou těm, kteří něco aktivně produkují. A pokud ne, tak mm, existuje nějaké jiné řešení, jak by se dala situace zlepšit? A další komentář, tady už se odchyluje od přímých pladeb a spíše se to týká rozvoje venkova a legislativních návrhů v této souvislosti. Zaznamenali jsme, že rozvoj venkova bude součástí společného strategického rámce. Budou tam uvedeny input a output ukazatele. Já si ale myslím, že to je dosti nevhodné řešení. Podle mého názoru je už tak eh, komplikované měřit input, vstup, nicméně pokud eh, soudní, pokud účetní dvůr bude um, auditovat také výstupy, vstupy i výstupy, jak máte v plánu postupovat? Jeden z, koleg, z kolegů navrhoval, že by to mohlo vést k 40% navýšení administrativní zátěže, pokud účetní dvůr bude takto postupovat. A já se ptám, zda by nebylo lepší, kdybychom se odchýlili um, od měření vstupů a zaměřili se na měření výstupů, a podpořili spíše mm, jeden systém, ten nový, a opustili ten původní. Podle mého názoru je obtížné měřit jak vstupy, tak výstupy v rámci nového le- eh, společného legislativního rámce. Jim? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velice pozitivní, že probíhá dnešní zasedání, protože minimálně máme příležitost eh, se upřímně vyjádřit k této tématice. Možná vzniká určitá frustrace, kolegové o tom hovořili. Máme tady opravdu problém, já s tím souhlasím. Ale u mne v mém okresku se to týká asi 150 eh, zemědělců. Já jsem s ním v kontaktu a musím jim vysvětlovat, mm, co vy děláte, co děláme my parlamentu a také jim říkám, jak se to mají vykládat a jak se to týká konkrétně jejich zemědělského podniku. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, eh, nebo ke všem těm aspektům, které zazněly dnes. Pouze musím říci, že pozitivně nahlídí, nahlížím na tu otázku rozvoje venkova. Já jsem zaznamenal některé problémy související s rozvojem venkova ve svém okrsku kladu si otázku, zda je opravdu rozumné takto vydávat finanční prostředky a nebylo by nějaké lepší řešení. Je to velký problém, se kterým se potýkáme a mnohé problémy, které jsem zaznamenal já v Evropě, je to, že se snažíme vytvořit jedno uniformní řešení pro všechny regiony, všechny země, zatímco v různých zemích jsou různé problémy, kterým musíme čelit. To se týká mnoha eh, oblastech implementace a také konkrétního výkladu. Z toho někdy potom vyplývá mm, střed zájmu. Já rozhodně věřím, že potřebujeme zapracovat do nových návrhů více flexibility. Už jsme se s tím potýkali. Už jsme to řešili v rámci diskuze o druhém pilíři, o ozelenění. Já jsem vždy říkal, že ozelenění by mělo být pouze součástí pilíře 2 a ne pilíře 1. Pouze to tam celou situaci maté a z toho důvodu je ta situace tak zmatená, jak nyní je. A kam až to zasahuje? Jak oddělujete ozelenění v rámci těch jednotlivých pilířů 1 a 2? A to je podle mého názoru velký problém. Je to problém, který, vznikla komise, který vytvořila komise tak, že to zapracovala do svého návrhu. A my to tady tak před sebou máme. Myslím, že mnohé problémy, které s tím souvisí, ještě vzniknou. Budeme se snažit vykládat, co dělá jeden region, zdá postupuje správně či nesprávně. A v rámci tohoto procesu reformy společné zemědělské politiky všichni hovoří o menší byrokracii, menší administrativní zátěži. A já bych k tomu chtěla říci, že my se snažíme finalizovat naše stanovisko, vyřešit eh, různé problémy, které zasněly. Ne všichni souhlasíme a rada se také snaží finalizovat své stanovisko. A na konci tohoto měsíce se potom sejdeme a zahájíme trialog. Budeme se snažit eh, hledat společná řešení. Zajímalo by mne, jak takové řešení budeme moci nalézt. A jedna věc, která mi dělá obavy, je, jak eh, zajistit přežití venkovské komunity, venkovské společnosti. Když se podívám eh, na místo, kde žiji já, do svého okrsku, je tam stále méně zemědělců, kteří se této činnosti věnují na plný úvazek. Je tam eh, stále více, kteří pracují pouze částečně a mě by zajímalo, jak tu společnost tam udržet, jak udržet fungování škol, kostelů a tak dále, jak zajistit, že tato společnost se postupně nerozpadne a nepřesuné do, do měst. To je věc, kterou nechceme. Já myslím, že jsme přehlédli ještě jednu další věc. To je věc, která mne zajímá. Já myslím, že my se někdy do jisté míry snažíme postupovat tak, že používáme politiku, e, zemědělskou politiku jako náhradu společ, e, sociální politiky, alespoň v některých venkovských oblastech. A já myslím, že tady bychom měli být schopni problém řešit lépe. Asi to nevyřešíme lépe v rámci probíhající reformy. Pouze říkám, že je to jeden z problémů, který bychom se měli snažit vyřešit. A celá ta otázka o zelenění a pilíře 1 a 2. Víte, nikdo samozřejmě nechce, aby probíhalo dvojí financování. Všichni se tomu chceme vyhnout a nyní se to již objevuje i v tisku. Je to vlastně jediná věc, kterou zaznamenali, že probíhá v rámci nového balíčku um, nové společné zemědělské politiky. Vidí tam pouze tuto otázku eh, dvojího financování, my to budeme muset v rámci trialogu nějak vyřešit. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Co si myslíte na, o těch platbách, eh, tedy placení na prvních 50 hektarů a potom ještě platby na další hektary. Není to podle vás to dvojí financování? Mohli byste nám říci, jak si to vykládáte? Protože já to vidím tak a dělá mi to velké obavy. Mě se zemědělci totiž ptají, zda podporují dvojí financování. Já říkám, že ne. A nechci, aby ti, kteří eh, podnikají velice kvalitní programy založené na životní prostředí, na tom nějak tratili. Důležité je, že my jsme se dnes sešli, hovoříme o této otázce, protože možná nakonec eh, zapracujeme některé podněty, které dostáváme doma. A já se také těším na spolupráci s vámi v budoucnu. Já bych se totiž jednou rád vrátil domů a řekl svým zemědělcům, že jsme se sešli se zástupci účetního dvora, um, vysvětlili jsme jim, že není možné sedět v Lucembursku a lidem u nás doma, aby um, tedy lidé, kteří sedí doma v Lucembursku, říkali u nás našim zemědělcům, musíte něco dělat tak či tak, protože věci se provádějí v různých zemích různě a ještě jednou opakuji, že nechceme vytvořit nějaký systém založený na boji proti podvodům. Většina z nich pouze chce fungovat eh, v rámci současného systému a mm, chce, aby ty věci probíhaly co nejlépe. Děkuji. Já. Ano, Slyšeli jsme celou řadu témat, která byla nakousnuta. Já si myslím, že nabídka, kterou jste tady předložili ve spravedlný dialog, to považuji za velice smysluplné. Doufám, že tento dialog berete také v agrární radě. To je tedy ta druhá strana, která vlastně musí zobrazovat to tež nejenom v parlamentu, ale my jsme také partneři v jednom bodě. Témata, která jste zmínili na začátku, jsou témata, která nás v rámci předběžných jednání jednání dlouho zajímala. Jedná se o aktivní eh, zemědělce. To je téma, které je opravdu velice široké a dosáhlo širokého konsenzu v Německu. To je tak a týká se to celé řady dalších členských států. Tam je celá řada eh, zemědělců, kteří nemohou žít tu jenom ze zemědělství a musí si ještě přivydělávat a bez těch eh, dotací a bez té pomoci by vůbec nemohli zemědělskou činnost provozovat. Je to vlastně závislé všechno na tom příjmu v zásadě vzato, to musíme takto eh, z toho vyjmout. Tak jste ještě hovořili o tom, že jsme nedosáhli uspokojivého výsledku. Co uděláme se spekulativními podniky, které vstupují do zemědělství, vkládají tam kapitál a v zásadě vzato mají k dispozici potom obrovské plochy, ale nejsou to vůbec žádní zemědělci. To je tedy také důležité téma. Máte nějakou odpověď? V případě, že ano, tak by mi to velice potěšilo. Další problém, kterým se dlouho dlouho zabýváme, je skutečně definice těch trvalých zelených porostů. My jsme se už dlouho dohadovali na kompromisu, že by možná bylo lepší, kdybychom používali vlastně pastviny. To nemusí být jenom travnaté plochy. U nás to může být i vřesoviště třeba, v létě tam vůbec není nic. Já musím říci, že tento problém jako výbor jsme zažili, například když jsme byli v Rakousku, v Jižních Tyrolích, když tam přijdete do horské oblasti, kde se provozuje zemědělství, tak je opravdu velice obtížné eh, měřit každý kámen nebo měřit ty stromy, které na těch plochách rostou. V, této, v tomto regionu je to téměř nemožné, přesto to chceme a je to také cílem té způsobilosti pro podporu. A chceme, aby tam ty zemědělci zůstávali a chceme také získat ekologický užitek. V Německu máme mnoho problémů s těmi plochami, které jsou extenzivně spásány a pak samozřejmě se jedná o to plochy, když se na ně ekologicky podíváme, že to je příliš vysoký užitek. To jsou případy, kterými se musíme každý den zabývat a nemůžeme jenom paušálně posuzovat. Když se podíváme z části, to tady je posuzováno trošku jinak. Vy jste také zmiňovali nezacílené výdaje ve druhém pilíři pilíři. Především si myslím, že je třeba klást důraz na cílená zemětřesení eh, pardon, opatření. To se týká také různých opatření eh, v rámci tohoto pilíře. Většinou tedy si musíme klást také otázku, přineslo to něco ekologicky, zvýšil se tady třeba počet tactva a podobně. Když tady hovoříme o 50 až 100 eurech na hektar, tak s tím si nikdo moc vyskakovat nemůže. To je v podstatě jenom taková, takový malý dodatek, eh, takový dodatek, té naší politice. Já si myslím, že k cílům SZP můžeme říci, že to je opravdu politická otázka, kterou si musíme položit. Dosáhneme těch, těch tří cílů jsou také tyto cíle stejně hodnotné. Já si myslím, že na konci to musíme vidět rozdílně a rozdílně se jich také dosahuje a závisí to především na členských státech, kde právě to hodnocení probíhá. Samozřejmě tady také máte země, kde je mnoho malých zemědělců a pak je tam samozřejmě mnohem větší nerovnováha v těch platbách a teď tedy ten nový přístup prostřednictvím těch ploch, tam se také třeba potom ta dimenze pro ty malé zemědělce nikdy nedá dohnat. A já si myslím, že to, eh, ten, eh, ta politická diskuze, která je vedena o těch příspěvkách na hlavu, tak tam má samozřejmě důležitou dimenzi. Zřejmě ještě jsme tady zmínili eh, ty kontrolní standardy, když se nějaký členský stát hodnotí. Jsou tady velké rozdíly, pak můžeme říci, máme evropský systém, který je srovnatelný, anebo jsou ty rozdíly mezi členskými státy tak velké, že nakonec musíme říci, že je třeba se nejprve přizpůsobit, pokud jde o úroveň a kvalitu eh, těch kontrol přímo na místě. Tak k tomu bychom se také měli vyjádřit. Děkuji. Děkuji, Martine. Luis, prosím a pak Petr. Děkuji. Děkuji auditorům účetního dvora za jejich stanovisko. Já si rád vyslechnu stanovisko každého a jak očekáváte, s něčím souhlasím a e, s něčím ne. Toto je politická debata. Je to e, typická výměna názorů s kolegy, e, která se mi zamlouvá. Mnoho zde již zaznělo, má to silné politické konotace a jde o to eh, pomoci nám lépe vykonávat zákonodárnou činnost, ale stále ještě jsem zmatený, protože dělba moci znamená, že my poslanci, máme přijímat eh, zákony a eh, soudy, je mají co nejlépe aplikovat. To znamená, že eh, já beru na vědomí řadu doporučení, ale některá přesahují roli účetního dvora. Doufám, že jednoho dne bude možné, abych zašel na účetní dvůr anebo na soud a vyložil tam svoji eh, kritiku a eh, aby to vedlo k eh, zjednání nápravy. Petře? Mnohokrát děkuji, děkuji za diskuzi. Já si myslím, že když tady hovoříme v intenzivním dialogu i s účetním dvorem, já patřím k těm, který má radost, když slyší také stanovisko kritiků. Často si klademe otázku, jak to bude vypadat, eh, pokud jde o společenskou přijatelnost. A proto tedy vidím ten účetní dvůr v té eh, úloze, že je třeba zohlednit také společenskou akceptanci, ale musíme vést férovou diskuzi. Eh, potom také můžeme dospět k dobrým výsledkům. Pro mě je zemědělská politika také bezpečnostní politikou, protože se jedná o to, aby lidé měli dostatek potravin. A to říkám zcela otevřeně Samozřejmě tato bezpečnostní politika má svoji cenu, nebo se tohoto cíle můžeme vzdát. To vyžaduje také společenskou diskuzi. Pokud to nebudeme takto potřebovat, tak o tom nemusíme rozumět, ale já to takto chápu. A další poznámka k těm přímým platbám. Já od roku 90 eh, jsem to prakticky eh, sledoval. Sledoval jsem ty přímé platby, to spojení, gross compliance, přímé platby na plochu tím jsme samozřejmě chtěli etablovat podnikatelské zemědělství v Evropské unii, ale vždycky jsme se na to dívali ještě také tím okem, že tedy musíme zásobovat obyvatelstvo potravinami. Samozřejmě zemědělci sami mohou rozhodnout, co budou pěstovat a také můžou své příjmy realizovat na trhu. Jestliže se nám toto podaří, tak bude zemědělská politika také cenově výhodní, když tedy budou lepší ceny na trhu trhu, když budou také stoupat ceny potravin, tak můžeme zredukovat přímé platby. Eh, když se na to podíváme, máme na to celou řadu tabulek, tak se nám to částečně podařilo. Výdaje na první pilíř, ty tedy eh, klesly od roku 90, takže takový maličký kompliment by si to zasloužilo. Takže to podnikatelské zemědělství jsme tedy trošku zvládli, ale teď bychom měli se zaměřit ještě na druhou poznámkou, tam se trošku více rozčilují, protože jsem z regionu, kde jsou podniky více strukturovány, to znamená 20% podniku dostává 80% plateb z prvního pilíře. A teď tedy moje otázka, když se nám to teda nelíbí, nebo někomu se to nelíbí, třeba na 10 eh, eh, hektarů 10 jednotek eh, a na 100 dostáváte to platby na 100 hektarů, takže to je prakticky takový eh, princip výkonu. A já si teď ptám, jak na to chcete reagovat? Můžeme statisticky situaci okamžitě zlepšit, když řekneme všechny podniky s přímými platbami na pě- do pěti tisíc budou škrtnuty a ty dostanou peníze ze zvláštního fondu, ze Evropského sociálního fondu nad pět tisíc hektarů. To jsou tedy slabé podniky a tam samozřejmě z toho fondu je musíme odstranit a pak se budete divit, jak se to bude bude měnit. Když z toho budou výjimuty všechny ty pětitisícové hektarové podniky, tak ta statistika bude úplně jinak vypadat a už to nebude vypadat tak špatně. Další otázka e, musíme si to domyslet až do konce. Když se to někomu nemyslí, tak si může zvolit druhé řešení. Jednoduše dáme platby na podnik. Zcela ne- nebyrokraticky. Takže 3000 eur například ne, měsíčně, prosím vás, ročně jednorázová platba a pak budou celé peníze, všechny peníze pryč. Pak bychom samozřejmě tu statistiku čistě, opravdu hodně očistili. Když to vezmeme s tím degresivním uspořádáním a vyřešíme takto ten statistický problém, tak na druhé straně se ty podniky jednoduše přizpůsobí a ve skutečnosti se nic nepohne ku předu takže politická interpretace nebo politické požadavky budou něco, čemu se přizpůsobíme. Takže etablování toho podnikatelského zemědělství, pak se podíváme, jak se to vyvíjí a pak někde tedy uděláme řez a skončíme to. Další tedy, venkov, máte pravdu, ale tam je také určitá chyba. Tady máme určitý princip, tady chceme eh, jít eh, ze základu ke špici, ale musíme říct si chyby, ke kterým dochází, ty musíme analyzovat. Jsou to regionální chyby, jednotlivé chyby, ale když bruselská politika udělá nějaké centrální chyby, tak je to vlastně proces učení se. A tím, že jsme zahrnuli regiony, do, toho, do této iniciativy, tak se vyvolala velká iniciativa a můžeme říci, že tyto iniciativy prakticky překonávají ty chyby. Jak jsem řekl, je to proces učení se a můžeme pak ty chyby trošku zanulovat. Tam, kde máte pravdu, tedy pokud jde o korupci, to tedy samozřejmě k té nesmí docházet. A teď dvojí platby, dvo, dvojí podpora, to se mi také nelíbí. Teď Teď se jedná vlastně o první a druhý pilíř a samozřejmě musíme být stejně kritický i k těm eh, ekopodnikům, které využívají dvojích plateb. A já znovu říkám, buď to nebude žádné dvojí financování, to platí pro všechny zemědělské podniky, ať už to budou konvenční nebo ne, nebo ekopodniky a platí to tedy i pro podniky, které budou mít jediný tedy systém, ekosystém. Děkuji kolegové a nyní eh, dávám slovo panu Sarmasovi. Já bych chtěl upřesnit, eh, že Tyto debaty jsou samozřejmě velmi užitečné, mimo jiné i k tomu, abychom se navzájem lépe poznali. A ne proto, abychom prstem ukazovali na účetní dvůr nebo jej nutili převzít jinou roli než tu, která odpovídá jeho zadání. Politická odpovědnost je na straně parlamentu a radě. Myslím, že to, co zde mm, zaznělo z úst zástupců účetního dvora, eh, může být užitečné a pomoci nám eh, vyvarovat se chyb, protože společná zemědělská politika je složitá právní oblast. Parlament a mám na mysli eh, hlasování na plénu ve Štrasburgu v posledních týdnech. Parlament, myslím, vykročil pozitivním směrem alespoň to doufám. A vzpomínám si ještě na to, co eh, ve výboru řekl pan Kreta, když eh, tady byl poprvé. Ale nyní eh, dávám slovo zástupcům účetního dvora. Napřed panu Joannisi Sarmasovi a prosím, abyste sami rozhodli, v jakém pořadí se chcete vyjádřit. Děkuji, pane předsedo, děkuji také europoslancům, kteří se ujali slova a položili nám otázky. Abych tedy odpověděl. Ještě než předám slovo kolegům, aby se také oni vyjádřili ke konkrétním otázkám, které padly, chtěl bych předběžně uvést eh, dvě uvedení na pravou míru, tak abychom um, předešli nedorozumění. Účetní dvůr má dva typy kompetencí. Za prvé jde o vypracovávání auditních zpráv a druhá kompetence spočívá v tom, že se vyjadřujeme, vypracováváme stanovisko k návrhům legislativních textů, které se týkají řízení financí, finančních prostředků Evropské unie. Dva kolegové, kteří se vyjadřovali k této otázce, představovali naše stanovisko, které je založeno na, vypracovávání, na vypracované auditové Můžeme tedy říci, že to, co jsme zmiňovali, je založeno na konstatování historických faktů, které uvádějí, že dochází k porušování právních předpisů či standardů, které by měly být respektovány v rámci pladeb Evropské unie. Pokud je o auditní zprávy, myslím si, že tady žádný problém nevyvstává. Nemyslím si, že bychom přesahovali naše kompetence. Kromě toho ovšem ale máme ještě jeden typ kompetencí, což je zakotveno ve smlouvě, a sice máme právo vyjadřovat se k návrhům legislativních textů. Tady samozřejmě jednáme jako účetní dvůr, ale tady zároveň, tady zároveň nevypracováváme auditní zprávu. Je to stanovisko nebo názor, který máme k danému legislativnímu textu. Samozřejmě v tomto případě také jednáme jako organizace združující techniky, profesionály a nepolitiky. Stanoviska, která vypracováváme k legislativním aktům, jsou stanoviska, mm, která vysvětloval pan Kirten a to je buď založeno na naší minulé zkušenosti, to znamená, že když například konstatujeme, že komise, když navrhuje nějaký text, trvá na textu, u kterého jsme my nalezli nějaké problémy. V tom případě se k tomu vyjádříme, vydáme stanovisko a v tom zmíníme, že komise nezohlednila naše zjištění. Stejně tak, když jsou stanoveny nějaké cíle, my například můžeme konstatovat, že cíle si protiřečí, nebo uvedené prostředky pro, dosaž- pro dosahování cílu nejsou dostatečné a tak dále. Nikdy jsme se ovšem nevyjadřovali k návrhu legislativního textu politicky. Ovšem, povahou naší činnosti je to, že vydáváme stanoviska a my jako účetní dvůr se můžeme vyjadřovat k návrhům legislativních textů, ale samozřejmě na základě um, přesně stanovených technických kritérií. A druhá poznámka, pokud dovolíte, druhé uvedení na pravou míru spočívá v tom, že například, když konstatujeme, že existují nějaké problémy u auditů stálých travních ploch, Ovšem nejde o to, že bychom my vytvářeli nějaké právní předpisy. Ty již existují a my je pouze vykládáme. Pokud nás tedy můžete z něčeho obvinovat, tak z toho, že jsme si správně nevyložili nějaký text. Ale účetní dvůr žádné právní předpisy nevytváří ani je neuplatňuje. Účetní dvůr pouze pozoruje, provádí audity a zabývá se tím, zda dochází ke správnému použití. Já myslím, že my postupujeme dosti realisticky a podle mého názoru rozhodně nejsme nějak formalističtí při výkladu textů. Pokud dovolíte, řekl bych, že kritika, která zazněla, se týká právních předpisů a ty ovšem účetní dvůr nestanovuje. Účetní dvůr se pouze zabývá auditem, kontroluje správné uplatňování existujících právních předpisů. Pokud dovolíte, předal bych nyní slovo panu Kubikovi a poté se bude vyjadřovat paní Bud- Budberite a nakonec pan Kirta. Děkuji. Thank you. Děkuji. Začnu, protože jsem začal i eh, s prezentací našich nálezů v auditu. A rád eh, napřed zodpovím otázky polského kolegy, pana Vojčechovského a pana Sigierského. Za prvé, pokud jde o oddělování auditů od politiky. To nadnesl pan Vojčechovský. Ano, tak pracujeme a e, na tom jsme také e, závislí. Výsledky auditu vyplývají z našich zjištění a na základě toho pak předkládáme eh, doporučení a závěry. závěry. Nyní máme před sebou nové finanční období a na základě výsledku auditu a doporučení také předložíme naše stanovisko eh, k těm novým legislativním eh, návrhům. Pan Vojčechovský také hovořil o zemědělské politice a jejím zneužívání. Ale my jsme nikdy nic takového neřekli. My eh, pouze činíme pozorování na základě našich auditů. Vůbec eh, jsme nehovořili o podvodech. Některá ustanovení nebyla dodržena, ano, a v některých případech eh, zdroje nebyly vynaloženy efektivně. A Mimo jiné je to proto, že tady chybí žádná eh, definice eh, trvalých zatrávněných ploch nebo pastvin a není tady také eh, dostatečná definice zemědělce, to znamená osoby, které by měla ta pomoc prospívat. A proto se domníváme, že ty definice musí být upřesněny. A na tomto místě odpovídám na otázku pana Sikierského. Ano, známe, nedako, ne, že známe nedokonalosti toho systému, které lze také přepočítat eh, v procentním vyjádření. Pan Sikierský hovořil o pěti procentech. My bychom na základě našich zjištění z minulých let hovořili o maximálně dvou procentech. Pan Sikierský? také uvedl, že hovoříme proti společné zemědělské politice, ale tomu tak není. Všechna naše stanoviska, doporučení a závěry dnes předložené usilují o zdokonalení společné zemědělské politiky e, s pomocí e, e, našeho expertního stanoviska a snažíme se odstranit všechny nedokonalosti. Samozřejmě, že eh, nehodláme zaujmout politické stanovisko a chceme učinit eh, zemědělskou politiku co nejprospěšnější pro farmáře. Děkuji. My máme k dispozici eh, tlumočníky do půl sedmé. Prosím, abyste mm, to brali v potaz. Eh, prosím dalšího řečníka, aby se ujal slova. I'd like to speak on... Ráda bych eh, se zmínila problematiky rozvoje venkova. Padla otázka, jak moudře vynakládat finanční prostředky a jak správně hodnotit eh, dopady eh, výdajů na rozvoj venkova. Souhlasím, že tyto otázky eh, jsou pádné a správné. A chtěla bych říci, že i pro nás je velmi obtížné posoudit jaká je ta správná hodnota eh, za eh, eh, danou částku, respektive jak by měly být finanční prostředky využívány v zemědělství. Ale je nutno si uvědomit, že Evropská unie má své priority, které jsou stanoveny v nařízeních. A bohužel někdy, tak jak to vidíme my, jsou příliš široké a dalekosáhlé. Ale jsou a musí být určité regionální potřeby, o nichž rozhodují členské státy. A také tyto specificky regionální potřeby musí e, e, nalézt vyjádření v jasných e, cílech a jasném systému cílů. Členské státy eh, mají eh, rozsáhlé právo uvážení, eh, respektive rozsáhlé právo rozhodovat o těchto cílech sami a také o systémech, které mohou zařazovat do svých programů rozvoje venkova. Mohou rozhodovat nebo spolu rozhodovat také na, o kritériích. My jsme v rámci auditu Eh, modernizace zemědělských podniků zjistili, že některé členské státy mají skutečně velmi jasně stanovené cíle, kritéria a tak dále, ale jiné členské státy je nemají. A co víc, musím říci, že jsme zjistili, že když eh, výbor schvaloval eh, určité programy a komise také, tak, eh, tak činila bez eh, jasných cílů. To znamená, hovoříme-li o dosahování cílů, tak musíme mít napřed jasně stanovené systémy a funkční systémy. A ještě bych chtěla říci, že polovina výdajů na rozvoj venkova se týká investičních projektů. Investiční projekty, to je komplexní pravidla, sdílené řízení, veřejné zakázky. A mnoho problémů souvisí právě s, eh, se zadáváním veřejných zakázek a my vždy doporučujeme, že je nutno zjednodušit pravidla, ale posílit cíle a eh, systémy cílů. Chceme-li nejenom posuzovat dodržování pravidel, musíme mít e, systémy cílů. Prosím o ukončení tohoto příspěvku a děkuji vám. Nyní máte ještě tři minuty. Děkuji vám. Já jsem už ukončila, takže další řečník má tři minuty. Ano. Já bych zareagoval pouze na dvě nebo tři věci. Nejprve cíle. Cíle. To zmiňoval pan Agnew, paní Laje a částečně také paní McGuinness. Tady účetní dvůr opravdu nestanovuje cíle společné zemědělské politiky. My jsme kritizovali právě nepřítomnost cílů když si přečtete obecné nařízení, které se týká přímých plateb, byl bych vám velice vděčný, kdybyste mi sdělili, kde jsou tam naformulovány nějaké cíle společné zemědělské politiky. Já vám na to mohu rovnou odpovědět, prostě tam nejsou. Ale toto není problém účetního dvora, je to problém dokumentu, který vám předložila komise. Vy jste jej potom pozměňovali a nyní o něm budete jednat společně s radou. Abych uvedl konkrétní příklad, který tady zazněl několikrát, stále travní plochy. Není na nás, abychom definovali, co to znamená. My prostě říkáme, že dnes v současné situaci není jasný samotný koncept. Za prvé, když se hovoří o zachování um, určité úrovně množství stálých travních ploch, znamená to, že to chcete zachovat na určité úrovni, ale kolik jich je, to my nevíme. Jak je přesně počet eh, zatravněných ploch? Kolik milionů hektarů v Evropské unii je takovýchto ploch, tedy úroveň, kterou byste chtěli zachovat do roku 2020? Já nevím, kolik jich je. Vy to také nevíte a komise to také neví. To je první problém. V těch cílích je tedy jistá nekoherentnost. A za druhé, samotný koncept ehm, zatravněné plochy Znovu opakuji, že jako člen účetního dvora nemám v této souvislosti kompetence, nemohu stanovit, co to znamená. Pouze konstatuji, že obsah tohoto konceptu zatravněné plochy se během postupující debaty stále zjednodušoval a v současné době je situace taková, že dokonce i les je považován za eh, zatravněnou plochu, protože poskytuje mm, stín například. A pouze říkám, že tady se jde poněkud eh, daleko. Příliš se rozšiřuje ten koncept zatravněné plochy. To je vše, co jsem chtěl říct. Ale ještě jednou opakuji, že není na mě, abych, abych definoval, co znamená tento koncept. Nyní poznámka k příjmům. Tady odpovím paní Gines, která se k tomu konkrétně vyjadřovala. Během svého příspěvku jsem připomínala, to není žádná novinka, my jsme to říkali a znovu opakovali v celé řadě zpráv, že obecně řečeno jsme konstatovali, že společná zemědělská politika výrazně přispěla ke globální podpoře um, příjmu. To je fakt, platí to pro celou Evropskou unii, západ i východ. Já si myslím, že to je správně zakončeno, že se nám tím dobře zakončuje celá ta diskuze. Myslím, že tím bychom to mohli ukončit, protože tlumočníci musí odejít. Podle mého názoru to, co jste právě teď říkal, představuje skvělý závěr celé diskuze. Já bych tedy všem poděkoval. Děkuji vám za účast. Tento dialog je velice užitečný. Musíme v něm pokračovat. Musíme zajistit, že se na určitých konceptech a otázkách shodujeme. Ještě jednou tedy děkuji za přítomnost na našem zasedání. Diskuze byla určitě pro obě strany velmi prospěšná. Ještě jednou vám děkuji. Eh, zítra se koordinátoři sejdou v 10 hodin a výbor v 11. Výbor se tedy zítra schází v 11 hodin dopoledne, koordinátoři v 10. Ještě jednou děkuji, omlouvám se, že jsme eh, vás museli přerušit, ale bohužel máme časové omezení, již uplynula půl sedmá. Celkově zasedání bylo podle mne velice pozitivní, navzdory tomu, že existují různé názory a odlišnost v názorech také znamená, že máme díky tomu o čem debatovat. Děkuji.